Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, it's five past three. So, uh... Dobré odpoledne, milí kolegové. Už jsou tři hodiny pět minut, takže bych rád začal druhou část dnešního zasedání, tedy odpolední část. Nejprve bych chtěl všichni, všechny přivítat na našem zasedání. Vidím, že tady máme několik dalších účastníků, kteří se budou účastnit hlavního bodu dnešního odpoledne, což je samozřejmě první projednání zprávy pana Tarabely. Jde o e, zprávu našeho výboru, která se týká zadávání veřejných zakázek. Ponechali jsme si hodinu a půl na diskuzi o této otázce. Měli jsme totiž pocit, že kolegové se budou chtít účastnit a zabývat touto zprávou. Poté eh, od půl paté se budeme, eh, pardon, eh, od, ano, od půl paté se budeme zabývat penzemi a poté zkuze koordinátorů. Takový je plán na dnešní odpoledne. Chtěl bych přivítat také všechny, kteří se účastní našeho zasedání na internetu o zadávání veřejných zakázek. I vás všechny chci přivítat a jenom připomínám, že pokud chcete kopii pokynů tedy náš newsletter. Můžete se zapsat na eh, internetové stránce a my vám to zašleme. Zašleme vám také link k veškeré práci našeho výboru. Chtěl bych také všechny členy výboru při, uh, upozornit na to, že jsme rozeslali návrh usnesení výboru. Týká se to jednotného trhu, další kroky k růstu. Toto je příspěvek, který po nás žádá pan komisař Barnier. Jsou to podněty, které přispějí k jeho práci, k programu, ehm, který se týká jednotného trhu na rok 2013. Máme tedy návrh dokumentu, 89 pozměňovacích návrhů, budeme o tom hlasovat zítra. Poté eh, v červnu se o tom bude jednat na plenárním zasedání a na příštím plenárním zasedání ve středu se zúčastní také pan Barnier a představí nám zprávu o provádění aktu o jednotném trhu. Jde o návrh řízení jednotného trhu a předloží také své názory eh, či nápady na tento akt na rok 2013. Takže všichni ti z vás, kteří budou ve Štrasburku, poznačte si to do kalendáře Rozhodně by bylo skvělé, kdyby se zúčastnilo co nejvíc členů našeho výboru a vyslechlo si návrhy pana komisaře Barniera. Jak všichni víte, jeden z nejvýznamnějších návrhů, na kterém pracujeme, je, e, jsou návrhy, které se týkají ve směrnice o zadávání veřejných zakázek. Spravodajem je pan Tarabela. Ten vypracoval zprávu, která je dostupná ve všech jazycích. Máme zde e, stínové zpravodaje, kteří se budou účastnit diskuzi pan Van de Kamp, pan Engels, pan Kreutzmann. Toho bych chtěl přivítat zpět na našem výboru. Za AD paní Růle, za Zelené pan Kožušník. Další kolega zde není, možná dorazí později. A za chvíli tedy předám slovo panu Tarabelovi. Chtěl bych jenom říci, že jako člen delegace pro Japonsko, po té, co si vyslechnu pana Terebulu, budu muset odejít, abych se setkal se členy Japanské, japonského parlamentu a budu mne zastupovat kolegyně. To vám jenom sděluji předem. Takže bez dalšího otálení nyní předávám slovo panu Terebelovi, zpravodaji, aby mohl představit svou zprávu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, děkuji Malcolme. Milí kolegové, chci říci, že tato zpráva uh, má hodně stránek, máte to před sebou, já jsem za to odpovědný, protože, jak jste už důrazňoval, toto je velice důležitá zpráva, týká se to jednotného trhu. A chtěl bych si nyní s vámi projít některé z článků, některé z návrhů. Také vysvětlím metodiku, kterou navrhla, navrhlo dánské předsednictví. Je to také metodika, kterou jsme se inspirovali i my zde v parlamentu. Zaměřili jsme se na jednotlivé skupiny aspektů. Já to nebudu zmiňovat úplně všechno, ale je pravda, že jsme se rozhodli postupovat eh, nezávislé na radě, to je také naše úloha, ale zvolili jsme stejnou metodiku, metodiku a to nám také umožní postupovat paralelně a poté uvidíme, kde existují rozdíly mezi parlamentem a radou, poté co se situace začne vyvíjet. Takže skupina jedna, sem spadá několik článků. Na jedné straně nové postupy, které navrhuje komise, eh, se jeví trochu těžkopádné, bude to asi těžkopádné v budoucnu. Zároveň to ale zaručí větší flexibilitu. Umožní to zvolit si nejvhodnější nástroj pro dosažení cílů, které budou stanoveny. Harmonizace trhu musí zůstat i nadále jednou z našich priorit. Je to velice důležitá priorita. Zakázky, eh, zadávání veřejných zakázek je klíčovým aspektem a konkrétně v rámci článku 24 se zmiňuje, že tuto směrnici musí provádět povinně všechny členské státy. Komise navrhuje opak. Komise navrhuje toto ponechat na uvážení členských států. Já přikládám velký význam inovacím, protože inovace představují eh, významný cíl Evropské strategie 2020 a také je to klíčový aspekt růstu. Chtěl bych tedy, aby se podporovali inovativní projekty prostřednictvím eh, zadávání veřejných zakázek a také se tím podpoří partnerství pro inovaci. Dále skupina 2, eh, strategické používání veřejných zakázek. To se také týká několika článků, článek 40 a další, eh, články kolem 50-60. Přidaná hodnota této zprávy spočívá v tom, že se zavádějí technické specifikace prostřednictvím článku 40. Je tam eh, uveden eh, sociálně udržitelný výrobní proces. Toto nové ustanovení, které je koherentní, vede k tomu, že zadavatelé budou posuzovat eh, zakázky na, také na základě kritérií mm, životního prostředí a tak dále. Tato změna je samozřejmě velmi důležitá. Posiluje to strategické využívání e, veřejných zakázek tak, jak si to přeje komise. Také se tím zvyšuje transparentnost a e, dopad to bude mít trojí. Za prvé, zlepší se kvalita e, dodávek Zajistí se tím ochrana pro pracovníky, to je také velice důležité kritérium. Za druhé, bude existovat větší jistota pro hospodářské subjekty a také lepší právní jistota. Za třetí, bude existovat lepší transparentnost pro zadavatele, protože oni budou muset zadávat eh, závazné a jasné kritéria a tím pádem na sebe zadavatel přejme veřejnou odpovědnost. Další skupina dokumentů se týká elektronického zadávání e, zakázek. To se týká článku 58, 59 a také přílohy, na které nesmíme zapomínat, přílohy 12, 13, 14. A píše se zde, že malé a střední podniky budou mít přístup e, ke všem dokumentům prostřednictvím elektronické platformy, což e, zabrání dalším nákladům v současné době jsou e, zakázky zadávány pouze roztroušeně, takže malé a střední podniky tím budou mít menší náklady při přípravě dokumentů a účasti. Všechny tabulky, seznamy a tak dále budou v digitální podobě. A zjednoduší se tím také administrativní postupy. Všechny dokumenty, které budou vyžadovány, se budou vyžadovat elektronicky. Bude to mít velice pozitivní výsledek a to potvrzují jednak zadavatelé, jednak eh, hospodářské subjekty. Ti konstatují, že došlo k výraznému snížení nákladů a také došlo ke snížení eh, byrokratické zátěže. Také se zlepší konkurence, transparentnost a bude eh, zvolena, bude zvolena ta nejvýhodně, z ekonomického hlediska nejvýhodnější nabídka. Skupina 6 se týká přístupu malých a středních podniků, účasti malých a středních podniků. To je také velice důležitý aspekt. Zdůrazňuje to komise a já jsem to také chtěl zdůraznit. Zvýší se totiž účast malých a středních podniků na zakázkách. To je také důležité proto, aby se zajistila lepší a větší konkurence. Je tedy možné zadávat zakázky skupinám podniků Ehm, podmínky si vysvětlují v článku 16. Máme skvělé příklady v některých zemích, konkrétně v Itálii. Tam se ukázalo, že je to efektivní a účinný nástroj. Dále v článku 44 komise navrhuje dosáhnout větší účastí malých a středních podniků, protože rozsah trhu se sníží, respektive velikosti eh, se mohou snížit. To je podle mého názoru velice důležité. Článek 71 e, eh, zmiňuje subdodavatelství. Toto už se používá v některých členských státech, například v Itálii eh, jsou mnohem přísnější než na úrovni EU. Také ve Francii existují přísná pravidla pro subdodavatelství. A hlavním cílem této snahy je zabránit tomu, aby se nedostali kriminální živly do uh, veřejných zakázek. Jde o aspekty, které by jinak nebyly kontrolovatelné. Já mám několik příkladů, které se ke mně dostaly. Jsou to například dělníci, kteří pracují nelegálně, a narušují tím trh práce. Snižují totiž podmínky eh, kvality, snižují standardy kvality, nemají žádnou sociální ochranu, nemají uzavřené smlouvy a vy jste pravděpodobně pochopili z mého návrhu, že mi jde o to, abychom samozřejmě zajistili možnost, eh, že bude i nadále existovat možnost subdodavatelství, ale musíme toto vyřešit. Musíme umožnit malým a středním podnikům mít přístup k zakázkám, ke kterým by jinak neměli přístup, ale také musíme bojovat eh, proti tomu nevhodnému nevhodnému subdodavatelství, příliš vysokému eh, subdodavatelství, když je to, pře, když je to um, sedmkrát nebo osmkrát přeneseno na další úroveň. Jistě pochopíte, že tam celá řada lidí, kteří nepracují, kteří nemají žádné odpovědnosti, nerespektují eh, evropské směrnice či vnitrostátní právo. A já myslím, že právě tady dochází ke ztrátě peněz. Toto nevhodné subdodavatelství tedy musíme eh, vyřešit, musíme tomu zabránit. A když tuto otázku vyřešíme, umožníme tím eh, přístup malým a středním podnikům k řadě zakázek. Dále, skupina článku 8. Je jasné, že zadávání veřejných zakázek na evropské úrovni musí podléhat vysokému stupni kontroly, tak abychom zajistili respektování eh, právních předpisů v oblasti pracovních, eh, pracovního práva a tak dále. Vzhledem k různým právním systémům, které existují v jednotlivých zemích, Nechci, aby tato kontrola, tyto kontroly e, zaváděly příliš velkou byrokracii, pouze mi jde o to, aby se kontrolovalo efektivněji. Z toho důvodu chci, aby v zemích, kde neexistuje orgán e, kontroly, byl takovýto orgán vytvořen. Je totiž nutné, aby se kontrolovaly veřejné zakázky. Ale tam, kde už nějaký orgán existuje, ať už je to vnitrostátní orgán nebo um, orgán na regionální úrovni, tak jak je to v Německu, v Belgii, tedy tam nebudeme samozřejmě žádné nové orgány vytvářet. Článek 84 zmiňuje, že v zemích, kde takovýto orgán není, musí být orgán vytvořen, ale v zemích, kde už existuje, ať už je vnitrostátní nebo regionální nebo na jiné úrovni, z federálních důvodů, tak tam se nic nového vytvářet nebude. Tam se pouze přidělí uh, další kompetence, další úkoly tomu existujícímu orgánu. Předtím, než uh, skončím, bych ještě chtěl říci, že v bodu 8 a 9 se zmiňují různé směrnice, nemůžeme je řešit e, najednou, protože e, jsou různého typu. Článek 11a e, eh, v sektoriálním dokumentu zmiňuje, že některé orgány, které podléhají konkurenci, nemají chuť eh, zadávat veřejnou zakázku, protože je to, týká se to například pošty, protože nemají, eh, nemají o to zájem, protože je to oslabuje. Pokud by eh, podléhali stejným pravidlům, v tom případě by se pošta oslabila, protože by například byla nucena odhalit svoji strategii. Tak to bych mohl pochopit. Zavedl, zapracoval jsem sem tedy jeden článek, ve kterém se píše, respektive který se zabývá touto problematikou veřejných orgánů, které jsou často veřejné, ale eh, provádí činnosti podléhající konkurenci. Týká se to tedy těch podniků, které nemají eh, zájem na tom, aby odhalili svoji strategii. A nakonec, nezmiňuji tady úplně všechno, všechny detaily, ale nakonec bych chtěl ještě poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými jsme se několikrát sešli. Děkuji také Evropské komisi. Vím, že eh, probíhá rada pro, konkurenceschopno, pro konkurenceschopnost a komise eh, se tady musela rozdělit, zúčastnit se jednak rady, ale i našeho zasedání. A jenom říkám, že jsme se sešli několikrát se zástupci komisi, komise, který odpovídal na otázky kolegů proběhlo zasedání se stínovými zpravodaji. Já jsem se s nimi sešel i individuálně a chci také samozřejmě poděkovat sekretariátu výboru IMCO, protože to je práce, která není jednoduchá, byl nám přeložen časový harmonogram a já bych vás chtěl poprosit, abyste to sdělili kolegům, kteří mají na starosti toto téma. Já chápu, že často někdy vzniká frustrace v jiných výborech, protože říkají, že IMKO o tomto jednají dnes, ale stanovisko se k ním dostane až později. Nicméně my máme časový harmonogram, který je stanoven. Já jsem dělal vše pro to, abych eh, ten harmonogram dodržel. Byl to totiž cíl, který je společný nám všem. A pokud to vedlo k nějaké frustraci, za to se omlouvám. Ale říkám, že i já jsem eh, se scházel se zpravodaji, s stínovými zpravodaji, abych získal jejich názory. Na tomto tématu pracujeme zatím čtyři měsíce můžeme říci už téměř pět měsíců, čtyři nebo pět měsíců, ale v podstatě teprve začínáme, protože nyní se k tomu začnou vyjadřovat ostatní kolegové, budeme o tom diskutovat, poté se budou předkládat pozměňovací návrhy a poté uvidíme, jak se bude vyvíjet diskuze. Každopádně já doufám a mohu vám říci, že moje pracovní metoda, která spočívá v tom, že s vámi jednám, ptám se vás tedy, že jsem otevřen všem zajímavým návrhům. Tato, tento můj přístup platí i nadále. Já vám děkuji, pane předsedo, za pozornost a budu pečlivě naslouchat všem kolegům, kteří mají nějaké poznámky nebo budou klást otázky. Děkuji. Good. Well, thank you very much. Děkuji za prezentaci a za obsažnou zprávu. Myslím si, že můžeme vyslovit poděkování za vaší práci i za zapojení stínových zpravodajů, protože ten harmonogram, který, na který zde máme, je skutečně navázán na hospodářskou důležitost a čeká se na výsledky naší práce, takže musíme pracovat eh, dosti rychle. Dám prostor stínovým zpravodajům. Vítám také skupinu švédských hostů eh, na pozvání naší kolegyně. Hosté byli pozváni, aby si vyslechli naši rozpravu k této směrnici. směrnici. A nejdříve tady zazní vystoupení stínových zpravodajů, eh, paní, pak jsou tady další, kteří chtějí vystoupit, se prosím hlašte. Paní Steller a další. Takže já nejdřív dám slovo všem stínovým. Spravodajně pan Vandekam, Kreuzner, pak Kožišník, Dion a potom přejdeme k dalším členům, kteří chtějí vystoupit. Máme dost času na eh, detailní diskusi, takže kdokoliv chce vystoupit, prosím, dejte mi to na vědomí a uvidíme, jak to bude. Paní Weiler, začneme s panem Van der Pane předsedo, děkuji. proti svému vlastnímu <laughs> svým zásadám budu hovořit anglicky, protože zde zastupuji nového zpravodaje EPP pana Franka Engla. Takže mne prosím, neviňte z toho, za to, co budu říkat, ale viňte jeho. Cílem této směrnice je účinné vynaložení veřejných prostředků, což potřebuje a vyžaduje nejefektivnější legislativu, která by upravovala veřejné zakázky. Představuje to totiž 20 evropského HDP toho je, může být dosaženo zjednodušením pravidel veřejných zakázek, zlepšením právní jistoty všech stran, které se účastní tohoto procesu a podporou inovativních řešení, jakož i zlepšením účasti, tak jak řekl pan zpravodaj, zvětšení, zvýšení účasti malých a středních eh, podniků. Pan Engel vítá zprávu pana Tarabely a souhlasí s jejím hlavním zaměřením. Zejména se vůlí zahrnout i sociální kritéria a udělování těch zakázek nad určitý finanční limit. Směrnice navržená komisí vyjasňuje také začlenění kritérií životního prostředí, ale zatím tu chybí právě onen sociální rozměr. Abychom změnili tuto situaci, e, zavedl pan zpravodaj nový pojem sociálně udržitelný výrobní proces. A cestou tohoto pojmu je zde možnost zvažovat i sociální kritéria při výběru a udělení zakázky. Můj kolega vítá tuto možnost zvažovat sociální kritéria, nicméně nesouhlasí, aby byla tato kritéria v tom výběrovém, v těch eh, zadávacích kritériích, protože tam musí být plněna kritéria, která jsou potom uvedena jako kritéria procesu sociálně udržitelné produkce a to znamená, že konkurence by nebyla potom, nebo ta soutěž by nebyla o tom samotném výrobku, ale eh, o politice, kterou vedou ty jednotliví dodavatelé. Definice sociálně udržitelné eh, výroby tak jak ji navrhuje pan zpravodaj, musí být velmi pečlivě vyhodnocena. Pan zpravodaj, tak jak ji navrhuje, je velmi vágní a mohla by vést k právní nejistotě, neboť například zde hovoří i o aplikaci kolektivních smluv jako jednou z podmínek eh, při při dodávání tedy té služby nebo toho výrobku touto cestou, tedy sociálně udržitelnou cestou. Ale kolektivní smlouvy je možno považovat pouze, zvažovat tehdy, pokud mají právní závaznost srovnatelnou se zákonem který je považován za univerzálně platný. Pra- Frank Engel neodmítá myšlenku sociálně udržitelné produkce v zásadě, ale má určité pochyby, co se týče té samotné definice a zavedení tohoto pojmu ve všech fázích výběrového řízení. Takže bychom měli usilovat o to, aby tato, tento pojem se stal právně schůdným a právně vynutě, vynutitelným, aby jaksi nedocházelo k nejistotě. Článek 71, a pan zpravodaj v něm navrhuje systém uh, společné a nerozdílné odpovědnosti k v rámci celého toho subdodavatelského řetězce. Uh, Kolega Engli je proti takovému to systému, protože přenáší odpovědnost na hlavního dodavatele, což se nedá v reálných situacích udržet či vynutit co jde, pokud jde o omezení na tři úrovně subdodavatelů, to může být vhodné urči určitých produktů či služeb, ale u komplikovanějších by to, to mohla být podmínka, která by nemohla fungovat. Chápeme důvody pana zpravodaje, který chce nějakým způsobem omezit tu kaskádu, a, ale museli bychom je nastavit tak, aby to nebylo necháno volné představy, tel, představivosti. Využití kritéria mít je kritérium, které podporuje pan Engel. A udělen, pokud bychom měli udělovat ty zakázky pouze na e, zásadě nejnižší ceny, tam by to mělo platit jenom u standardních nákupů a produktů budeme navrhovat pozměňovací návrhy, které za umožní jakýsi eh, odlehčený režim, který bude pod tou hranicí, která je stanovena, tak aby měli v rámci tohoto režimu přístup na trh i menší a střední podniky. Co se týče odstavců k governance, k řízení, tady souhlasí se zpravodajem přenášet tyto úkoly na existující dohledové orgány v členských státech tak, aby nevznikala další správní administrativní zátěž. A myslím si, tady pan zpravodaj uvažuje stejně jako kolega. Toto vyjádření neplně zohledňuje ten velký objem práce, který pan Tarabela eh, uvedl, ne, nereagujeme tedy na všechno, víme, že se bude ještě dále o této věci hovořit předtím, než se než přivedeme tuto zprávu k úspěšnému závěru. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaší, děkuji také oceňuji vaši pěknou angličtinu. Vzhledem k tomu, že oslavujeme 60. výročí výročí vlády britské královny, tak je pro nás dobrá angličtina důležitá. Pan Kreutzmann. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegovi Tarabelovi za to, že se pokusil pozměnit návrh komise, například v té oblasti o sociálních kritériích, aby eh, byla více eh, zdůrazněna jejich role, a také eh, se to pokusí různými dalšími způsoby. Teď jde o to, aby všechno bylo také zaměřeno na ty cíle, které chceme, které chceme dosáhnout. Na úvod říkal kolega Tarabela, že i liberálové s tím mohou eh, souhlasit, když mluvíme o konkrétních opatřeních, jestli jsou smysluplná nebo ne. Nicméně, když se podíváme na to obecné vyznění, tak s tím úplně souhlasit nemůžeme, protože si myslím, že u výběrových řízení každý musí vědět, na čem je a jaká jsou, eh, ta, jaká jsou jasně definovaná kritéria. A pokud chceme více zapojit malé a střední velké podniky, tak ty právě potřebují takovou jasnost. Takže mi promiňte, pokud teď budu hovořit spíše o kritických věcech a nebudu eh, ani tak eh, hovořit o těch pozitivních věcech, které už tam jsou. Takže pan Tarabela chce eh, lepší, větší zapojení sociálních kritérií ve všech fázích výběrových řízení, tím by ale se vytvářela dodatečná byrokracie, vznikla by právní nejistota komise to použití eh, sociálních kritérií eh, zvažovala pouze pro přidělení pro tuto fázi. Eh, komise tedy omezuje všechna tato pravidla pouze na ta pravidla, která se týkají pracovního práva nebo bezpečnosti při práci. Zadávací dokumentace, ty všechny požadavky, které jsou tady uvedeny, pokud by měla ty podmínky platit i pro poddavat, po, subdodavatele, tak by to bylo příliš náročné podle mě tím příliš zasahujeme do smluvní autonomie stran. Víme, že eh, pokud uvolníme eh, eh, tato pravidla pro uzavírání smluv se subdodavateli, tak tím právě pomůžeme malým a středně velkým podnikům. Nechceme, aby eh, se zvyšovalo riziko, že eh, ta eh, samotná účast bude, na výběrových řízení bude pro malé a středně velké podniky téměř nemožná. Stejně tak by to eh, všechno komplikovalo daňové otázky. Je evidentní, že každý podnik musí podléhat všem pravidlům, eh, která v dané oblasti eh, platí. A pokud tak není, tak by to mělo být kritérium pro vyloučení takového podniku. To musí ale posoudit nezávislý soud. Samotná žaloba eh, v takovém případě přece nemůže stačit. Co se týče politických cílů a jejich eh, dopadu na výběrové řízení, to je možná hezká věc, ale já si myslím, že cílem výběrových řízení je co nejefektivnější pořizování služeb a produktů. Dále tady kolega Tarabela hovoří o tom, že je potřeba plnit také kritéria směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí a že tedy je potřeba se držet cílových, nebo těch pravidel cílové země, ale to neodpovídá podle mě úplně platným pravidlům a podkopalo by to vnitřní trh, protože by to znamenalo eh, že by vznikl zmatek v tom, jakým předpisům mají podléhat pracovníci té firmy, která se uchází o danou veřejnou zakázku. Pan Tarapela také požaduje technickou specifikaci. To také odpovídá zásadě, eh, zásadám vnitřního trhu, kdy pouze ta země původu by měla stačit jako kritérium pro poskytnutí dané eh, služby, jinak bychom tím zase narušovali eh, zásady vnitřního trhu a svobodu poskytování služby. Dále jde o ty sociálně ekologické, eh, ekologická kritéria. Zase tady požadavky pana byly mi přijdou nerealistické protože by se muselo neustále ověřovat, jestli nějaký poskytovatel ze třetího státu splňuje daná kritéria. To by bylo velmi komplikované, mohlo by to zase jít k, do, dojít k diskriminaci pos, uh, uchazečů z jiných zemí. Zadavatelé by podle uh, pana Tarabe měli uh, se držet pravidel eh, mít hospodářské nejvý, nejvýhodnější nabídky, ale dovedu si představit, že v určitých eh, konkrétních případech, eh, kde se poskytují standardizované služby nebo produkty, by ta cena mohla být jediným kritériem toho zohlednění nákladů životního cyklu, to je i tady bychom se měli držet standardní metodologie, abychom nediskriminovali některé uchazeče. Eh, pan Tarabila by to ale vyš, chtěl vyškrtnout a chtěl by pouze zohlednit eh, ekologické a sociální náklady, tím by docházelo k arbitrárnímu přidělování eh, zakázek. Byl bych rád, kdyby všechny tyto obavy byly nějakým způsobem zohledněny. to změkčení podmínek pro vnitřní eh, nebo interní zakázky je také problematické, protože by to vylučovalo potenciálně eh, příznivější eh, nabídky od externích dodavatelů. My bychom byli proto, aby o tom rozhodovali členské státy. Víme, že jedním z cílem je také zlepšit přístup malých a středně velkých podniků k veřejným zakázkám. Pan byla požaduje, aby eh, to pokrylo všechny oblasti, kde to je možné. Podle nás to zachází příliš daleko, protože u velmi komplexních zakázek eh, existují velmi vysoké náklady na koordinaci velké zakázky a tam eh, by to zjednodušení vedlo k přílišným komplikacím a proto si myslíme, že zadavatele by museli v každém případě zdůvodnit, jestli jsou pro nebo proti, aby posoudili, jestli je vůbec nějaká šance, že by tu zakázku mohl získat malý nebo středně velký eh, podnik. Používání eh, mezinárodních dohod a reciprocita kterou požaduje pan Tarabela. To je něco, na co se my a německá vláda dívá velmi skepticky. My si myslíme, že by spíše tyto věci měly být řešeny multilaterálně Doufám, že mi to nebudete mít za zlé, pane Tarabelo, že jsem uváděl hlavně ty negativní eh, věci. Já nepochybuji o tom, že eh, vám jde o co nejlepší výsledek a že se eh, velmi zasazujete o to, aby nebyly zohledněny jenom tržní, tržní kritéria, ale i jiná kritéria. O tom bychom ale měli diskutovat co nejkonkrétně. Já už jsem to říkal i včera ano, jsme proti porušování společných pravidel, jsme proti dumpingu, jsme proti nekalé hospodářské soutěži. Chceme mít rovné podmínky pro všechny ukazeče. To by měla být eh, hlavním kritériem u těchto zakázek. Ale pojďme diskutovat o tom konkrétně, kde můžeme eh, nějaké věci zlepšit. Aspoň proto je náš přístup. Uh, Děkuji, paní Rühle. Já vám děkuji. já bych chtěla poděkovat panu eh, zpravodaji za tento návrh, ale vzhledem tomu, že málo času na předložení pozměňovacích návrhů, protože to spadá do toho strasburského týdne, tak eh, eh, na to máme v podstatě jenom příští týden, proto máme dnes jenom několik málo minut na to, abychom si mohli vyjasnit tyto věci a proto bych Eh, chtěla uvést jednu klíčovou věc, aspoň pro mě. Ta se týká velmi konkrétně vašeho návrhu, aby seznam technické specifikace u přílohy 8 byl vyškrtnut, aby se to uvedlo přímo do článku. K tomu mám otázku. Já považuji zjednodušení za výbornou věc a myslím, že to je už od začátku náš přístup, ale pořád se ten seznam prodlužuje a proto se chci zeptat, proč tady chybí eh, odkaz na postižené osoby. Můžete mi to nějak vysvětlit, proč jste je nepřevzal eh, z té přílohy 8, tak jak to navrhovala komise, kde eh, v té příloze byly výslovně změněny. Potom mám druhou otázku. To se týká těch označení a standardů a já si myslím, že pod pojem technické specifikace spadá úplně všechno. Bylo bych rád, kdybychom se mohli uh, Eh, dohodnout na tom, že jako koordinátoři požádáme o briefing paper a abychom si tyto věci vyjasnili, abychom přesně věděli, o čem mluvíme. Eh, vím, že i někteří další k tomu předkládali své návrhy, tím se ale ty věci velmi eh, mění, protože například mezinárodní standardy z toho potom vypadnou. A přitom ty počítačové oblasti, ve kterých se koná hodně výběrových řízeních, Eh, by to mohlo zkomplikovat obcím eh, vypisování. Eh, chci tedy zažádat ještě jednou o pořízení nějakého materiálu, který by nám řekl, co jsou to standardy, co jsou to ty labels a co jsou to third certified standards. To jsou všechno pojmy, ve kterých já nemám úplně jasno. Já si myslím, že v legislativě by měly být eh, spíše eh, pojmy jako standardy, abychom nevytvářeli právní nejistotu. A eh, potom vítám výslovně, že jste si jako cíl stanovil zjednodušení. Nicméně je jasné, a s tím asi všichni souhlasíme, že se nedohodneme na nějakých prahových hodnotách a pokud je nebudeme moci měnit, tak se chci proč u těch služeb přejímáte koncepci komise, protože my jako výbor jsme jednou jednohlasně v našem usnesení řekli, že chceme B služby tam eh, zůstaly. Eh, řekněme, že eh, obec bude chtít zažalovat nějakou firmu za nedržení těch podmínek a bude potřebovat právní poradenství, které je velmi drahé bude nad určitou hodnotou, tak potom by muselo v celé Evropě vypsat výběrové řízení, aby vůbec mohlo iniciovat eh, nějakou takovou eh, žalobu. Proto si myslím, že u těchto právních služeb, notářských služeb a dalších služeb, které jsou lokální povahy, tak abychom se drželi kritérií u služeb B. Nevím, proč to, to zase nepřejal. Dále je tady nějaká pravá hodnota pro sociální služby. To se týká toho, že sociální eh, služby mají být eh, zvláštní skupinou a v té obecné směrnici je stanovená hodnota 500 tisíc euro, což by znamenalo, že v budoucnosti by nad touto hodnotou se museli eh, zakázky na sociální služby vypisovat zase na celou Evropu a mě, mě to přijde problematické. Potom otázka subdodavatelů. K tomu že se vyjadřoval můj kolega. Mně to téma eh, přijde důležité, co se týče nákladů. Máte pravdu, že obecně tady na tom výboru nechceme jako jediné eh, kritérium nejnižší cenu, ale na druhou stranu eh, si myslím, že je potřeba u některých standardizovaných produktů a služeb rozhodovat jenom podle ceny. Pokud jsem to správně pochopila, Eh, z toho vašeho návrhu, tak vy jste tam teď povinně eh, zavedl tu eh, hospodářsky nejvýhodnější nabídku, což je podle mě problematické, protože to nebude ve všech oblastech dobře fungovat. A proto bych ráda od vás slyšela nějaké vysvětlení, proč to tak je, protože si myslím, že u některých skupin produktů se bude muset rozhodovat na základě ceny. Ale víme, že by se to mělo týkat určitě se vymezené oblasti a jinak by eh, ta pravidla měla být obecné. Governance, eh, k tomu už něco bylo řečeno. Já se dovedu jenom těžce představit, eh, jak by bylo možné zohledňovat stávající struktury. Tady se víme, že v Německu například má federální systém. Vy jste ale změnil článek 84, což by vedlo k velkým problémům. Nám jde přece o právní jistotu a ne, abychom vytvářeli Eh, zmatek a více problémů, než máme již teď. Potom je tady pozměňovací návrh 86 a 87, kde píšete, že jde o používání kolektivních dohod. A pokud se to má zohledňovat, tak je zase potřeba to pečlivě definovat. Vy tady píšete, or eh, článku 87 violation of other laws applying to tender that will show equivalent also provide a basis for exclusion. Ehrlich gesagt, sowas man... Upřímně řečeno, něco takové se mi mandatorně zapsat, bez toho, aby se to definovalo, mi přijde, eh, že by to vedlo k mnoha právním sporům. A zase bych byla ráda, kdybychom mohli dostat eh, nějakou jasnou definici. Thank you very much indeed. Děkuji. Děkuji za obsáhlé uh, vyjádření. Paní Rule mě teď neposlouchá. Já jsem vám děkoval za vaše obsáhlé vyjádření a připomínám vaší minulou práci, která se týkala stejného tématu. Pan Kožušník. Uh, předsedo, vážené kolegyně, kolegové, když jsme začínali s veřejnými zakázkami, tak eh, jsme se všichni shodli na tom, že mají být jednodušší, flexibilnější, transparentnější, s méně byrokracií pro malé a střední podniky a samozřejmě i, i pro zadavatele. Já při této příležitosti a při eh, znalosti toho dnešního návrhu, co máme vlastně před sebou na stole, tak eh, se mi vybavila fráze jednoho se známých, ale nechválně známých politiků z minulosti. Možná bychom mohli vyhla, vy, vy, vyhlásit konkurs, kdo ho, kdo ho zná, který řekl, chtěli jsme to změnit, chtěli jsme to zlepšit, ale dopadlo to jako vždycky. A já nebudu jenom kritický, mně se v tom návrhu líbí posun v oblasti zadávání veřejných zakázek ve formě elektronických nástrojů. Myslím si ale, že komise mohla v tomto směru jít určitě dál ve formě certifikovaného nebo řekněme standardizovaného elektronického nástroje, který by umožňoval transparentnější zadávání očištěné o národní eh, vlivy. U toho negativního se musím pozastavit u nápadu na upřednostňování kritérií společenských a sociálních nad kritérium ceny. Eh, já to považuji osobně a myslím si, že i celá moje politická skupina za, za utopii. A v tomto smyslu jsem rád, že jsem byl ráno na slyšení na, eh, v legislativním výboru na Jury, eh, kde, se, eh, kde byli zástupce různých zájmových skupin a tuto mou úvahu o utopii společenských a sociálních kritérií potvrdila i, i zástupce lokálních zadavatelů ve Švédsku. Jediné, komu se to líbilo, čemuž rozumím, byli, byli zástupci, zástupci odboru. Nápad, že zakázku nezíská ten, eh, kdo ji nabídne za nejnižší cenu, ale ten, kdo se bude nejlépe starat o dlouhodobě nezaměstnané, bude mít kolektivní smlouvy vstřícné k zaměstnancům, či bude nejlépe pečovat o rovné příležitosti, je nejkratší cestou do pekel. Evropa se již dlouhou dobu pere se svou vlastní konkurenceschopností. Pokud ji budeme ještě podkopávat tím, že prostřednictvím veřejných zakázek budeme exportovat do všech států Unie pracovní právo a jiné výdobytky, utopistických socialistů. Můžeme se velmi rychle začít připravovat nikoliv jen na řeckou, ale rovnou celoevropskou ekonomickou eh, tragédii. Nicméně, tak jak řekl můj kolega Kreutzmann, tak jak řekl můj kolega Kreutzmann, máme čas ještě tuto legislativu eh, změnit. Děkuji. Uh, thank you very much for your slightly nightmare. Děkuji vám za váš příspěvek, který zní tak trochu jako noční můra. Každopádně je to oblast, na kterou se budeme muset všichni zaměřit. A slovo má pan Dion jako poslední řečník. Než promluví pan Dion, bych si to ještě ověřil. Mám osm řečníků na seznamu. E, prozatím, pokud chce ještě někdo další mluvit, prosím přihlaste se nyní, protože jinak to budeme muset e, vyřešit z hlediska času. Takže je tady pan Dion. A... Mr. Juvin, Mrs. Styler, uh, Mrs. Corazza Bilt, Mr. Cofferati, Mrs. Weisgerber, Mrs. Weiler a Mrs. Gephardt. Anybody else? To byl řečníci na seznamu, ještě někdo další? A ještě kolegyně, uh, omlouvám se. Takže vy budete na začátku seznamu jako místo předsedkyně a ještě někdo další? Ne, dobře. Takže poté, co promluví pan Dion, Nevím, eh, kolik času nám zbyde. Možná vás budeme muset omezit tak, aby se mohli vyjádřit všichni a aby se mohla vyjádřit také komise. Takže pan Dion. Ehm, Děkuji. Budu mluvit nizozemsky tentokrát. A chtěl bych poděkovat panu Terabelovi za vypracovanou zprávu. Já si myslím, že ve zprávě, respektive návrhu dokumentu je celá řada pozitivních aspektů. A navážu na to, co říkali ostatní řečníci o sociálních kritériích. Je pravda, že my to tady můžeme eh, nastavit hodně specificky. Mluvili jsme o eh, specifických aspektech. Já jsem se zmiňoval například o smlouvách o úklidu. A z důvodu zadávání veřejných zakázek, ne z důvodu eh, politiky dané společnosti, má někdo pouze čtvrt minuty tři čtvrtě minuty na to, aby eh, vyčistili záchody. A já bych nechtěl takové záchody používat, protože to není dostatek času, není to lhůta dlouhá na to, aby se dali příslušné prostory dostatečně uklidit. Mohu si představit, že místní orgány eh, řeknou, my nechceme pouze, aby eh, toalety byly čisté, ale chceme, aby také uklizeči a uklizečky žili v vhodných podmínkách, měli vhodné pracovní podmínky. Snažíme se tedy zohlednit sociální aspekty. Na jedné straně někdo nechce, aby se to tady zmiňovalo, a na druhé straně je to velice důležitá součást zprávy. A já bych chtěla, aby to eh, v rámci tohoto výboru bylo podpořeno. A ještě několik aspektů. Za naši frakci mohu říci, že Prahové hodnoty by měly být navýšeny. Mluvíme o společnostech, které nejsou aktivní na evropské úrovni. A je pravda, že řada společností zde nefunguje nepůsobí, ale pouze proto, že neví, jaké jsou eh, požadavky. Ne proto, že by bylo zadáno málo veřejných zakázek na evropské úrovni. Je tedy možné zadávat tento typ veřejných zakázek A my si myslíme, že tyto prahové hodnoty by mohly být navýšeny. A dále otázka kontrolního subjektu. Tady bych byl opatrný. Byl bych opatrný, pokud o vytváření nových orgánů. Pan Tarabela říkal, že tam, kde existují, budeme moci využívat ty existující, ale místní orgány, soudy a tak dále už takovéto, pro, eh, takovéto činnosti vykonávají. Takže já si kladu otázku, zda je nutné uh, zakládat nový orgán, který by se zabýval monitoringem zadávání veřejných zakázek. Možná mě budete muset přesvědčit, že taková nutnost existuje. A poslední aspekt, to je klíčová věc, Je to záležitost, která bude v samotném centru e, revidovaného dokumentu a sice to, že se musíme zaměřit na malé a střední podniky. Komise se tady ubírá správným směrem a pan Tarabela na to také navazuje. Jenom chci říct, že pro vás je to velice důležitá věc. Děkuji. Děkuji vám. Dobře, nyní přejdeme k příspěvkům eh, členů výboru. Kolegyně musí eh, za 20 minut odejít, takže jí budu muset předat slovo. Mám tu devět řečníků, na seznamu máme půl hodiny. Takže bych vás poprosil, abyste mluvili asi dvě minuty, pokud je to možné, a poté si vyslechneme komisi. Mimochodem zapomněla jsem zástupce komise přivítat, ale jak říkám pan eh, Tarabela, zástupce komise je nyní na radě pro konkurenceschopnost Takže tady je, myslím, pan, paní Zaněty za komisi, která bude potom reagovat. Takže vás prosím o dodržení dvou minut a nejprve bude mluvit paní Pětikana, potom budeme střídat mezi různými skupinami paní Styler, paní Vajsková, paní Hanslík, na závěr, určitě bude ráda. Vyhovuje vám to? Pokud kolegyně bude odcházet, eh, může mluvit místo mne. Ne, já si myslím, že zase tak moc nespěchá. Za předpokladu, že dodržíte ty dvě minuty, by to mělo výjít. Takže prosím. Jako první místo předsedkyní máte slovo dvě minuty a poté já budu odcházet za členy japonského parlamentu. Takže kolegyně bude předsedat v době, kdy já tady nebudu. Děkuji, já se pokusím být stručná. Chtěla bych zmínit pouze několik aspektů, na které bychom měli nahlížet konstruktivně. Za prvé strategie zadávání veřejných zakázek. Já si myslím, že bychom měli pozměnit celý postup zadávání zakázek. To znamená, že nejprve by se mělo jednat o politický proces, kdy se zohlední všechna kritéria. Jde o politickou debatu, musíme zjistit, jaký chce, co chceme nebo co očekáváme od daného projektu či služby. Měl by mít povinné, mělo by být povinné, aby proběhlo veřejné slyšení, pokud se eh, dané služby týkají velkého počtu osob, například eh, zásobování, dodávání eh, jídla do školy, do školní jídelny. Takže mělo by být povinné vyslechnout ty, kteří budou dané služby využívat. Nyní je často situace taková, že se nejprve vyhlásí veřejná zakázka a politický proces proběhne až posléze, pokud nastane nějaká nespokojenost. Dále elektronické zadávání zakázek. Tady bychom měli postupovat eh, ambiciozně. Znamenalo by to, že bychom, zvolili, že bychom měli standardizovanou internetovou stránku, tam by existoval jednotný program přeložený do různých jazyků a pomohlo by to malým a středním podnikům eh, nalézt tam eh, vyhlášené zakázky, také by to umožnilo situaci vyhla, těm, kteří vyhlašují zakázku a vyhnuli, by se, vyhnuli bychom se tím chybám. Například to, že zakázky jsou vybírány, eh, jsou vybírány pouze na základě ekonomických kritérií. Dále sociální kritéria, to budeme muset ještě zvážit. Analýza životního cyklu by měla být povinná, pokud jde o otázky životního prostředí. Také se domnívám, že bychom měli lépe definovat eh, tyto kvóty, mělo by se to týkat všech zakázek. Sociální kritéria musí být v souladu s eh, kritérii životního prostředí a minimální kritéria by měla spočívat v tom, že budou splněny, eh, bude splněna legislativa EU a další mezinárodní legislativa, jako například ILO a další povinnosti. My totiž nechceme poškodit nás, náš trh, tím, eh, že zde budou působit společnosti nesplňující tato pravidla. Další úroveň spočívá v tom, respektive další krok. Vidím ale, že už mluvím příliš dlouho. Pokud je o společnou a nedílnou odpovědnost, můžeme nalézt některé příklady toho, jak to společnosti zapracovávají do smluv. A v neposlední řadě, pokud je o urychlení inovací, nové metody, jiné než technická kritéria, by měly spočívat například v vyhlašování lepších zakázek na základě konečných výsledků, tedy musíme se zaměřit na to, čeho chceme dosáhnout prostřednictvím celého procesu. Například, já potřebuji, aby tento dokument byl pohromadě v jedné v jednom celku, místo toho, abych eh, žádala o, o svorky. Děkuji. Prosím vás, eh, nesnažte se eh, přetěžovat ten čas, který máte, nebo, tam, nebo to přetahovat, protože pokud všichni budou mluvit déle, tak se nedostane na komisi a na zpravodaj. Paní Weisberger, která bude odcházet. Děkuji, paní předsedající. Děkuji také, že jste měli přednost, protože musím na letadlo. Děkuji panu zpravodaji za jeho návrh. Jenom velmi stručně k jednotlivým bodům. Nejprve výběrová kritéria. Myslím, že je možné souhlasit s zohledněním sociálních a ekologických kritérií, ale, a to je asi rozhodující rozdíl mezi námi, já bych byla ráda, kdyby to bylo dobrovolné a naše politická skupina by byla proto, aby to bylo dobrovolné rozhodnutí. I paní eh, Rile se vyslovila v tomto smyslu, protože eh, jinak by to zacházelo příliš daleko a stejně tak chceme, aby eh, ta výběrová řízení byla jednodušší, a proto, eh, kdybychom to stanovali jako povinnost, tak eh, bychom to spíše stěžovali. Takže my jsme proti, ale chtěli bychom, aby to použití bylo dobrovolné. Potom jde o ty Dělovací kritéria. My si myslíme, že i nadále je cena eh, jedním z kritérií, které se tady zohledňuje. Ten eh, nicméně návrh eh, v této oblasti dá přijde zajímavý. To, co ještě ale nebylo zmíněno v původním návrhu komise, eh, je možné mít tady určité výjimečné případy, ale podle mě to nezohledňuje současnou situaci v rámci jednání je možné rozšířit množinu kritérií, protože to by vedlo k flexibilizaci celého řízení. A je možné zohlednit potřeby zadavatele. Potom ty prahové hodnoty návrh komise eh, jsou eh, ty dosavadní, podle mě jsou příliš nízko a měly by být významně eh, zvýšeny, protože to už neodráží eh, situaci, kdy ten veřejný eh, zadavatel, nebo je, existuje relevantnost pro vnitřní trh, takže si myslím, že eh, ty hodnoty je potřeba velmi zvýšit a potom jsou ty subdodávky. Já chápu, že pan zpravodaj chce podpořit účast malých a středně velkých podniků, ale já si myslím, že to by nutně nemusel být ten Eh, výsledek, bychom museli ještě dohlížet na všechny tyto věci a potom abych eh, byla eh, ráda, aby, nebo aby ten aspekt governance mi tady nepřijde jako příliš vhodný, protože tím zase komplikujeme ty postupy. Děkuji vám. A teď má slovo pan Živan. Děkuji, paní předsedající. Nejprve myslím, že je možné říci, že Vzhledem ke složitosti textu eh, člověk může souhlasit s určitými věcmi, nesouhlasit s jinými, ale to je eh, normální a myslím, že panu zpravodaj se podařilo předložit text, který je velmi zajímavý. Druhá věc, ten času, který mám dispozici, se nemohu vyjádřit k celému textu, takže mi dovolte, abych se pouze zmínil spíše o těch negativnějších věcech a omlouvám se panu Tarabelovi. Eh, že budu spíše kriticky. Eh, jinak, globálně chci říci, že bychom eh, měli mít flexibilnější postupy a snažit se s aby práce veřejných orgánů byla usnadněna a také, abychom umožnili ten aspekt vyjednávání s možnými dodavateli. Pozměňovací návrhy pana zpravodaje mi ale přijdou v rozporu s tímto eh, cílem. Například pozměňovací návrhy, které eh, chtějí zrušit eh, ty lhůty, které stanovuje, která navrhuje komise, by mohly vést ke zhoršení situace a podobně. Eh, pravidla na rozdělení eh, zakázek by mohla vést k tomu, že by tyto veřejné orgány potom měly zúžený eh, manévrovací prostor. A potom poznávací 27 a 28 a další, tam se stanovují Prahy, které jsou podle mě tak přísné, že by vlastně tady nebylo možné volně posuzovat eh, kvalitu eh, nabídky. Já vím, že chceme, aby cena hrála svou eh, roli, ale myslím, že tím tady zase omezujeme autonomii zadavatelů. Potom je tady řada pozměňovacích návrhů, které paradoxně jdou proti zájmům veřejných orgánů, protože zavádějí pojmy, které, nebo podmínky, které jsou velmi přísné. Velmi často tady eh, may bylo nahrazeno Shell a v podstatě tím někdy dospějeme k opačnému efektu, než eh, který to mělo původně. A nejsem schopen si udělat názor na to rozlišení těch prioritních a neprioritních eh, služeb, což vy chcete zrušit. Podle mě, když zrušíme toto rozlišení, jak to chcete vy, tak tím omezíme eh, škálu služeb eh, a tím vlastně dosáhneme zase opačného efektu, než který jste chtěl i eh, vy sám. A teď už končím. Souhlasím s tím, že je potřeba postoupit v oblasti elektronického zadávání, myslím si, že zejména malé nebo malí provozovatele nebo malé eh, podniky, které nejsou vybaveny na to elektronické zadávání, tak těm by to potom mohlo eh, také stížit život. Merci. Je constate que personne ne fait demi. Nikdo eh, nedodržel časový limit dvou minut. Vím, že to je komplexní věc a že to asi nejde jinak, ale pan Koferaty má teď slovo. Ne, vy jste až potom. Grazie. Provo Děkuji. Já se pokusím dodržet ty dvě minuty. Podle mě jsou tady dvě nejdůležitější eh, věci. Jak přejít od nejlevnější nabídky k nabídce, která je ekonomicky nejvýhodnější, jak to Mark řekl, říkal. A další důležitá otázka je subdodavatelství. My máme velmi přísnou legislativu v Itálii, přitom to nikomu neublížilo a pomohlo to snížit účast eh, organizovaného zločinu na těchto zakázkách, protože přesouvání té zodpovědnosti v dodatelském eh, řetězi pro ně je výhodné. Čím dále od toho výherce to je, to vlastní provádění zakázky, tím více možností má organizovaný zločin, aby se na tom obohatil. A pak mi dovolte ještě, abych se zmínil o dvou věcech, to, je, to jsou malé a středně velké podniky, já si nemyslím, že pokud jim máme pomoci, tak musíme roztříštit eh, smlouvy. Je velmi obtížné se účastnit veřejných eh, zakázek. Pokud to dále rozdrobíme, tak tím to stížíme vlastně tím penalizujeme malé podniky, aby bychom měli dělat něco opačného. Měli bychom motivovat malé podniky, aby se dávaly dohromady a aby společně žádali o zakázky, aby, vytvářela, aby spolu vytvářeli a snažili se hledat synergie eh, mezi sebou. A potom k objektivním podmínkám eh, v některých sektorech, v některých veřejných sektorech dochází k privatizaci, to je dlouhý proces. A já si myslím, že pokud je nějaká společnost předmětem privatizace, tak by pro ně měl panovat zvláštní režim. Já nejsem přesvědčen o tom, že stačí celý ten sektor vyjmout eh, z těchto pravidel. Částečně proto, že ty podmínky se samozřejmě liší země od země a opětovně si myslím, že bychom nikoho neměli penalizovat. Ty podmínky měly být objektivní pro všechny, ale Současně je potřeba, aby ty podmínky byly realistické také pro ty podniky, které jsou v nějakém přechodné fázi, kdy přecházejí z veřejného na soukromý statut. Tím bychom se vyhnuli, aby docházelo k zvýhodňování monopolů a tak dále. Alors, la parole est à madame... A Teď paní Hanslik má slovo, rozhodně jsem na vás nezapomněl. Já vám eh, děkuji, paní eh, předsedající, jsem ráda, že se na mě zapomněla. Nevím, jestli se mi podaří se vměstnat do tří minut, které jsem eh, dostala. Chtěla bych v první řadě poděkovat panu Tarabelovi za výbornou práci. Já vím, že jste říká dvě minuty, ale Eh, dívala jsem se tady na časomíru a všichni hovořili déle než dvě minuty. Mně přijdou důležité dva aspekty. Jsou to ty takzvané vyhrazené smlouvy. Komise navrhovala nové podmínky, aby se zohlednily eh, aby se zvýhodnily znevýhodněné skupiny obyvatel. Takže v porovnání s tím, co máme dnes, se Eh, trošku uvolnila tato oblast. A já k tomu chci říci, že například sociální podniky by neměly narušovat hospodářskou soutěž, protože hlavním cílem této reformy je zjednodušit a zflexibilnit eh, postupy pro zadávání veřejných zakázek. Souhlasím s tím, že by mělo být možné podpořit ty, kteří jsou v nějakém znevýhodněném postavení, ale neměli bychom směšovat věci, které spolu nesouvisejí. Tady jde o hospodářskou soutěž. Vyjednávání ve předchozího oznámení, to je článek 30. Tady je podle mě potřeba si vědomit dvě věci. Za prvé, určité vyloučení sekundárních veřejných zakázek. Řekněme, že eh, nějaká velká veřejná zakázka musí být doplněna další sekundární eh, výběrovým řízením, protože není možné všechno pojmout v tom jednom. A za druhé, nařízení je v současnosti možnost odůvodnění eh, přidělení zakázky z určitých uměleckých důvodů. Hovoří tady o nákupu uměleckých děl ale nutně to umělecké dílo být nemusí. A myslím, že v těch případech by zadavatelé měli mít více flexibility, pokud si chtějí pořídit eh, něco, co má nějakou uměleckou hodnotu. A potom eh, k těm kaskádám, to je článek 34, 3. Zase jestli to není kontraproduktivní to, co je tady uvedeno, že by to v podstatě vedlo k vyloučení malých podniků. A úplně poslední otázka. Sektorové směrnice, o těch jsme teď nehovořili, podle mě jsou eh, také důležité, protože v některých oblastech mohou být velmi specifické, například u poštovních služeb. Poštovní služby byly plně liberalizované a já se ptám, jestli i tento sektor by neměl být zahrnut eh, do zadávání veřejných zakázek. <laughs> Merci. Děkuji, paní Styler. Nebo Stiller. Just very quick and I will not... Já budu velmi stručná, jenom minutku chci říci, že, vyjedna, že bychom měli jak si postupovat souladu s harmonogramem vyjednávání na radě. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní Kuracavil. Catherine time. Tak já využiji, využiji čas, který kolegyně ušetřila. Ještě tři řečníci. Chci poděkovat za to, že byla přivítána skupina mých hostů a chci říci, že je dobré, že se zaměřujeme na jednoduchá, flexibilní a uh, Eh, je, eh, snadná pravidla, ale potom vidíme, že tam přidáváme kritéria a stává se to velmi vágní. Já souhlasím s panem eh, Rulem kolektivní smlouvy. Proč je máme zde? Sociálně udržitelná produkce, máme pravidla o, e, o, e, prac, pracovně, právní pracovně právní pravidla a tady to dáváme najednou do e, znění o veřejných zakázkách. To bude používat někdo, kdo má nakupovat služby a výrobky jménem veřejnosti. Jde o jasnost Eh, to potom vede k jednoduchosti a flexibilitě. Toto tam nepatří. A dohled nad subdodavateli. To je opět další byrokratická zátěž, která sem nepatří do tohoto textu. Eh, hlavní obavu mě či, eh, činí nákup potravin a jídel pro takzvané pasivní spotřebitele, děti, staré osoby. Ti, staré osoby ti mají nárok na zdravé potraviny stejně jako každý jiný. A tady potom musíme nejít po té nejlevnější alternativně. Alternativně musím, ne, nesouhlasím s kolegou Koferátym, protože tady bychom měli skutečně oddělit nákup u potravin eh, ve veřejném zájmu. Tady bychom měli vytvořit možnost reagovat na poptávku, která je po čerstvém, po sezónním eh, jídle nebo potravinách a potravinách, které jsou vypěstovány metodou, která je ohleduplná k životnímu prostředí, která není dovážena zdaleka. Pozměňovací návrh 24. Ptám se, Marku, co pro boha myslíte tím, Uh, uh, location of the production as a criteria, umístění produkce jako kritérie. Tady máme mít rovné zacházení, nediskriminaci. Hovoříme o společném trhu a to by mělo být tím, tím hlavním ohledem při přijímání této eh, zprávy. A tady, jak je to formulováno, se mi je, jeví velmi problematické. Děkuji. Paní Weiler má slovo. Děkuji, paní předsedající. Já bych se chtěla omezit na tři body. Ten první ve světle debaty, bez ohledu na to, k jaké politické skupiny patříme, považujeme za dobré, aby byly spojovány politické cíle s touto problematikou. To ještě před osmi lety neplatilo a já si myslím, že to je dobrý vývoj. Současně eh, ale jsem toho názoru, vážení kolegové, že bychom měli stát nohama na zemi Neměli bychom neustále říkat, že malé firmy vůbec neví, eh, jak se do toho pustit. Já si myslím, že firmy, které budou mít eh, zájem o evropské veřejné zakázky, budou tak stabilní a budou i tak velké, že budou schopny smluvní podmínky dodržet. To určitě nejsou úplně malinkaté podniky, které se nedokážou orientovat v těchto věcech. Tak eh, tarifní smlouvy existují prakticky ve všech členských zemích. Tu vaši apokratickou eh, vizi eh, považuji za neúplně vhodnou. Já například chápu, že to je pro vás i emocionální záležitost, ale neměli bychom eh, zapomínat na to, že to budou vaši krajané ze střední a z východní Evropy, kteří jsou kolikrát vykořišťovaní ve Francii nebo v Německu a tomu bychom chtěli tímto zabránit. Eh, takže byste to měl označovat jako nutně za socialistické eh, vize, ale bude to ve prospěch i vašich krajů. A ten příklad, který tady byl uváděn s pracovními silami, s těmi eh, uklízeči, kteří jsou pod velkým pracovním stresem, to přece lze upravit nějakým předpisem nebo nařízením, které má místní platnost mně to přijde ne úplně a nemyslím si, že bychom to měli řešit tady, na této úrovni. To by si snad eh, měli v rámci obce eh, říci sami, že eh, pokud například budou chtít podpořit zaměstnanost žen, tak si to můžou stanovit a pokud na to budou chtít také utratit veřejné prostředky, to si musí Eh, v demokratickém procesu rozhodovat zastupitelstvo samo. Já už se tím zabývám celou řadu let a pořád mi to ještě přijde velmi složité. A těžko se v tom orientuje. Já jsem ten německou verzi dostal teprve před několika dny a proto si myslím, že koordinátoři, spravodajové eh, a stínoví spravodajové a předsedové výboru a místopředsedové by se měli zamyslet nad tím, že bychom eh, si prodloužili tu lhutu na předkládání pozměňovacích návrhů o dva, tři týdny, protože jinak to prostě nelze všechno pojmout. La question est prise en compte. Otázka byla zohledněna, budeme se tím zabývat. A paní, slovo má paní Gebhardt. Ja, danke schön. Děkuji. K té poslední otázce ehm, chci říci, že to asi bude eh, smysluplné, takže eh, se tím budeme zabývat. Mám tady tři body, o kterých jsem se chtěla zmínit. Eh, vím, že není moc času, takže mi víc bodů probírat nemůžu. Nejprve jsou to výběrová kritéria a jak s nimi zacházet. Chtěla bych poděkovat Markovi Tarabelovi za poměrně nebo za velmi dobrou práci. Chtěla bych připomenout, že sociální kritéria Eh, jsou zohledněna už v eh, současně platné legislativě. Nic nového to není. Komise tady pouze eh, říká, že by to chtěla skonkretizovat a já proti tomu nemám námitky. Problém je ale v tom, že při té konkretizace dochází ke zúžení těchto aspektů. Takže a, a to mi přijde jako podstatná záležitost, takže bychom teď neměli dělat, jako by se tady zavádělo něco úplně nového. Měli bychom spíše se postarat o to, aby se to aplikovalo rozumným způsobem. A to souvisí také s těmi eh, hospodářsky nejvýhodnějšími eh, kritérii a nabídkami. Myslím, že tady je rozdíl, od, rozdíl mezi ekonomicky nejvýhodnější nabídkou a nejlevnější nabídkou. Protože ty nejvýhodnější zohledňují i sociální aspekty, zohledňují a kvalitu, eh, vyhotovení eh, a také udržitelnost to třeba funguje v Německu, možná, že v jiných zemích to je jinak, tak tam, kde jde o ty velké zakázky, tak se prakticky nikdo nedrží těch eh, cen, které byly schváleny, protože kolikrát ty konečné ceny jsou o 20, 30 nebo 40 vyšší než ty původně schválené. A proto mi ty cenové komponenty nepřijdou jako úplně nejdůležitější, protože spíše jde o kvalitu. A třetí a poslední věc, to už řeknu stručněji, pod dodavatele nebo subdodavatele. Přece ta výběrová kritéria, která stanovíme, by měla platit i pro subdodavatele, protože eh, dnes se stává to, že to převezme nějaký eh, subdodavatel, který se vůbec nedrží těch eh, podmínek, potom to přece nemá ale žádný význam a nemusíme se tím vůbec zabývat. A proto se musíme postarat o to, aby subdodavatele eh, převzali stejné závazky a dodržovali stejné podmínky, které eh, byly schváleny s tím hlavním, s tím vítězem výběrového řízení. Děkuji. A nyní má slovo komise. Můžete stručně zareagovat na to, co zde zaznělo. Thank you, Chair. Um, the debate was very interesting. Děkuji. A diskuse byla velmi zajímavá. Seznámili jsme se také s, se zprávou pana Tarabely. Já se stručně zaměřím na čtyři body z pohledu komise na půdě výboru pro vnitřní trh. Chceme Mm, zdůraznit, že je potřeba být velmi opatrný, co se může s vnitřním a jednotným trhem, společným trhem dělat. Eh, určité pojmy jako eh, location of the production, to je něco, na co je komise velmi citlivá. Potom jsem zde slyšela výzvy k zvýšení těch eh, zvýšení těch hraničních hodnost a hodnot. To také je nežádoucí a e, skupina A a B, co se týče těch typů služeb, je e, my se chceme této, tohoto rozdělení zbavit. V tom B jsou e, služby, které mohou být přeshraniční někdy více než služby ve sloupci A. Takže my bychom to chtěli rozšířit a rozšířit ten, tu konkurenci přeshraniční. To za prvé. Za druhé, již to tady zaznělo, eh, eh, opatrně s některými velmi vágními pojmy vágnost je eh, protimluvem zjednodušení jde proti právní jistotě a naším cílem v tom návrhu je snaha vyřešit právní problémy, které právě plynou z právní nejistoty a snažit se mít pravidla, kterými se dá skutečně eh, pracovat a která jsou, eh, která jsou vynutitelná. Takže jakákoliv vágnost potom stěžuje život eh, zadavatelům i dodavatelům. Třetí věc, zvyšování administrativní zátěže jak pro zadavatele, tak pro účastníky. A čtvrtá věc, otázka reciprocity. Zase zde je potřeba opatrně s tím, abychom nesměšovali tyto pojmy. Komise navrhuje nařízení v této oblasti a zde bychom tyto věci neměli řešit ve směrnici o veřejných výběrových řízeních. Tolik z naší strany, ale jinak tady zůstávám a mohu zodpovědět otázky, pokud nějaké máte. Merci. Děkuji vám. A slovo nyní předávám zpět panu zpravodaji, který si poznamenal hodně aspektů a bude se snažit odpovědět na všechny otázky. Ano, možná tím budu frustrovat Bernadette zase některé kolegy, protože mám sedm stránek poznámek a budu se snažit odpovědět na ty otázky, které se vracely, které zazněly několikrát. Začnu s EPP panem Van de Kampem. Zareaguji také na to, co říkala komise, na to, co jste říkala vy. Zmiňovala jste se o tom, že pokud o tu lokalizaci, s tím mohou souviset obavy. Já jsem chtěl pouze říci, že pokud je o kritéria souvisící například s životním prostředím, je jasné, že musíme eh, zohlednit to, čím se zabývá výbor pro životní prostředí, a v určité chvíli budeme muset eh, rozlišovat a preferovat například místní eh, materiály. Například když mramor nebo mm, nebo eh, další Další materiál eh, je z jiného kontinentu a potom nastávají problémy například v tom, že mají jinou odolnost, nejsou například eh, dělané, nejsou zvyklé na mrazy v jiných zeměpisných šířkách a tak dále. Takže někdy jsou dokonce efekty opačné než ty, o které usilujeme. Já předpokládám, že na toto téma budou předloženy pozměňovací návrhy. Dále to rozdělení mezi A a B. K tomu se budeme ještě vracet, mluvila o tom paní Roule. Je to uh, věc, která je uh, jiná než to, co nav- než to, co navrhuje paní Rule. Já, já jsem proto, aby se zjednodušila pravidla při zadávání uh, intelektuál- při zadávání zakázek například o intelektuální služby, například poradenství různého typu a tak dále. Mluvili jsme také o umělcích a je pravda, že musíme mít na paměti eh, reciprocitu. Evropa otevírá dveře všem trhům, ale v podstatě je jediná, která, eh, Evropa je jediná oblast, která praktikuje a uplatňuje všechny předpisy, na rozdíl od ostatních. Pan komisař de Gucht a Barnier se zabývají tímto tématem, mají v tom pravdu a v určité fázi budou muset být stanoveny právní předpisy, které se týkají reciprocity. Ty neexistuje, ta neexistuje vždy, když dojde k otevření trhu. Někteří um, sice podporují některé zásady, ale potom je neuplatňují. Dále ty koncepty, které jsou vágní. K tomu se vracelo několik kolegů. Já s tím souhlasím, ale zároveň musím říci, že jsem praktický. Pan Kreutzmann se k tomu vracel, já se o tom ještě zmíním. Ale začnu uh, přesně podle toho, jak ty příspěvky eh, přicházely. Omlouvám se, zda nezareaguji na úplně všechno, ale jak jsem říkal, jsem otevřen tomu, abychom se sešli i na bilaterální úrovni, abychom se sešli mezi námi a jednali o tom. Zjednodušení pravidel, ano, o to usilují všichni. Ale Nesmíme směšovat eh, zjednodušování s příliš velkým zjednoduším. Například, když říkám, že musíme bojovat proti příliš nízkým cenám, já myslím, že dnes můžeme říci, že docházelo ke generalizaci takzvaného mít, tedy hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Vždy říkalo se, že Hospodářsky nejvýhodnější nabídka eh, je nejvýhodnější a ta cena je tam tedy nej, nejdůležitějším aspektem. Ale samozřejmě i v budoucnu cena bude důležitým aspektem, který se bude posuzovat. Bude se ale posuzovat také inovace, technické aspekty a eh, životní prostředí. Ale pokud to bude třikrát tak drahé, pokud ta ideální nabídka bude třikrát tak drahá, tak eh, stejně na to nebudou dostatečné prostředky a bude se muset zohlednit to cenové kritérium. Samozřejmě pokud jsou ty ceny ale blízké a navíc je tam eh, například výhoda inovace a tak dále, tak v tom případě bude zvolena um, druhá nabídka. Dále sociální kritéria. Jsem spokojen s tím, že obecná tendence uh, spočívá v tom, že toto by mělo být zohledněno. Já myslím si, že tak by se mělo postupovat, když se hlasuje o směrnici na evropské úrovni, když členské státy uh, schvalují zákony o respektování pracovních podmínek a tak dále. Ve Francii se říká, že se to nedělá jenom tak zbytečně, ale dělá se to všechno proto, aby byla pravidla respektována. Trhy se otevírají, my mluvíme hodně o konkurenceschopnosti a musíme tedy také vytvořit příslušná pravidla o tom, eh, jak budou, jak budou probíhat, eh, jak bude probíhat dodávka služeb a zboží. Mimochodem, jsem spokojen s tím, že Evropský eh, soudní dvůr se zabýval touto otázkou. Myslím, že před dvěma týdny, 11. nebo 10. května, vydal soudní dvůr velice zajímavé rozhodnutí, které se týkalo, spoje, které se týkalo Nizozemska. Šlo o eh, spravedlivý obchod a rozho, eh, soud se k tomuto aspektu vyjadřoval. Já si myslím, že to se ubírá správným směrem. Dále, subdodavatelství. Já vím, že je to zde přísné, ale subdodavatelství, jak už jsem říkal, je zajímavý mechanismus, eh, který umožňuje účast malým a středním podnikům na veřejných zakázkách, ale zároveň, eh, jak říkal pan Konferaty, eh, je to zdroj či důvod pro zapojení různých kriminálních živlů. A já myslím, že je toto nutné regulovat, musí to být vyjasněno, musí to být transparentnější. Když bude uzavřena smlouva s, hlavním, eh, s hlavní smlouvou, která to potom deleguje na třetí, čtvrtou, pátou, šestou až desátou společnost a potom eh, se do toho zapojí různí nelegální pracovníci, jako například tady na Lucemburském nádraží pracují rumunští pracovníci nelegální, kteří eh, tam například uklízejí a tak dále. A to prostě proto, že veřejná belgická společnost delegovala tento úkol e, uklízení nádraží na dalšího a ti potom na další, další, další. Takže nakonec tam potom jsou nelegální pracovníci, kteří si zde v Bruselu nevydělají dostatečně na to, aby mohli žít eh, decentní život. To je nepřijatelné. Ale stejně tak je to ve Francii. I například EDF. E, se k tomu vyjadřovala. Například eh, polští pracovníci se zraní eh, na pracovišti a potom jsou posláni zpět domů, nejsou, nejsou nějak očkodnění, prostě jsou eh, posláni domů. Ale já říkám, že pracovníci to není dobytek, my musíme respektovat určitá pravidla a subdodavatelství prostě musí být vyjasněno, upraveno tak, aby práce v jeho rámci probíhala korektně. Musí tím být také chráněni Eh, pracující. Pan Krocman. Pan Krocman trval na konkrétních eh, aspektech a já také jsem velice konkrétní. Z toho důvodu jsem si vyslechl všech těch 75 75 příspěvků. Eh, já jsem se zaměřil na všechna, všechna pravidla, je pravda, že existují kolektivní smlouvy. Já myslím, že i to by mělo být zdůrazněno a musíme samozřejmě eh, bojovat proti byrokracii, s tím souhlasíme, ale potřebujeme nějaké minimální zákony, které potom budou muset být eh, respektovány. Dále kritéria, důvody pro vyloučení. Komise se zmiňovala v této souvislosti o korupci a já zde také uh, zmiňuji pravidla pro daňové aspekty a sociální, platby sociálního pojištění. My samozřejmě nepracujeme na základě podezření, ale na základě jasně stanovených faktů. Samozřejmě se k tomu bude vyjadřovat soud a tak dále. Musí to být eh, jasně dokázáno. Kritérium nejnižších cen, to je důležité, už jsem o tom mluvil. Myslím si, že bychom zvláště tuto otázku měli řešit, tedy otázku Eh, hospodářsky nejvýhodnějšího, nejvýhodnější nabídky. Je to pouze jeden z kritérií, není to jediné kritérium. Já jsem přesvědčen o tom, že hlavním cílem je přispět k ekonomické obnově, o tom se hodně mluví. 19 či 20 respektive zadávání veřejných zakázek představuje 19 eh, až 20 evropského HDP. Přístup malých a středních podniků je zde také důležitý. Otázka reciprocity, to zmiňoval pan eh, Kreutzmann, já už jsem o tom mluvil. Paní Rule, Seznam technických specifikací. Já jsem to do textu zapracovala proto, abychom posílili ten efekt a nechci to ponechat pouze v příloze. Rozlišování mezi A a B. Proč by to tam mělo zůstat? Já tady souhlasím s komisí, ale pokud příklad, který uvádíte vy a který se týká eh, záchranářských služeb. Ehm, pokud by to zkomplikovalo situaci, já zde budu otevřen. Já samozřejmě nechci nějak zkomplikovat situaci v případě, že by situace mohla být jednodušší. V této souvislosti tedy můžeme ještě diskutovat. Dále subdodavatelství. Právě jsem o tom mluvil. Pochopili jste můj přístup. Mně jde zvláště o to, aby oblast byla regulována. V některých eh, zemích, ve Francii, Itálii, je situace už mnohem jasnější, to nám dělá radost, ale samozřejmě některé problémy ještě budeme muset vyřešit. Já jsem uváděl jasný příklad a vy na tom můžete vidět, že mně jde zvláště o to, abychom bojovali proti negativním aspektům e, subdodavatelství a proti té kaskádě. Proti tomu musíme bojovat. Dále článek 84, vnitrostátní orgány. Vyjadřovala se k tomu rada a nenahlíží na to příliš pozitivně. Ale já, jak už jsem říkal, souhlasím s tím, že tam, kde uh, nějaká, nějaký takový orgán neexistuje, tam se bude muset orgán vytvořit. 27 členských států představuje 27 různých oblastí a my to budeme muset nějak harmonizovat. Jinak by trh podléhal uh, korupci a tak dále v případě, že se nedodržují předpisy. Tam, kde orgán existuje, bude muset být vytvořen. Já jsem chtěl ten článek 84 pozměnit, ale prostě říkám, tak jako v Německu, tam, kde orgán existuje, tam nebudeme nic vytvářet. I když jsou to například orgány na místní úrovni, které provádí kontrolu, může to tak být i nadále. My nebudeme například v Německu vytvářet jeden, jeden centrální orgán. Ani v Belgii. Po Belgii se nebude žádat, aby, uh, eh, vy, aby vytvořila nějaký centrální orgán. Trvalo nám to dva roky, než jsme vytvořili vládu, takže deset let by nám trvalo, než bychom vytvořili takovýto centrální orgán. Ale to, co se zde navrhuje, podle mého názoru jde správným směrem. Pan Kožušník. E, kolegyně už na to odpověděla, já jsem mluvím o těch rumunských pracovnících, polských pracovnících, ale mohou to být i Češi. Je pro vás přijatelné to, že vaši e, kolegové Češi, tedy čeští pracovníci, přijdou pracovat z, zde e, do Belgie a budou tady zneužíváni. Pokud sem prostě přijdou, budou tady pracovat, musí mít decentní podmínky. Někdy eh, se jim platí pouze 5-6 euro, i když je to třeba více než v té zemi původu. Eh, my máme stanoveny nějaké minimální mzdy a my to nemůžeme přijmout. Také jste mluvil o konkurenci. Ale já myslím, že není možná konkurence, aniž by eh, byla respektována sociální pravidla. V tom případě bychom na některé lidi nahlíželi jako na dobytek a to není součástí mé koncepce. Z toho důvodu jsem proti. Reaguji na to, co jste říkal, ale asi vás to nepřekvapí. Vy máte konzervativní etiketu a já progresivní etiketu, takže jsme odlišní. Další kolega, děkuji vám za vaše eh, obecné poznámky. Pokud je o malé střední podniky a zdůraznění tohoto aspektu, to opakují různí, různí kolegové. Paní Petikajnen, elektronické zadávání zakázek. Vy jste se o tom zmiňovala, já jsem to asi nezdůraznil dostatečně, ale chci, aby toto bylo povinné musí být eh, zorganizováno školení pro členské státy, musíme jim pomoci, informovat je o tom a já jsem si jist, eh, že to bude také že to bude výhodné pro zadavatele veřejné zakázky, ale pro ekonomiku obecně. Já mám například zkušenost eh, z Portugalska, Francie, Německa a je to věc, která mne zajímá. My musíme zajistit, aby ty platformy byly identické. není možné, respektive všechno musí být kompatibilní tak, aby informace mohly cirkulovat co nejvíce, aby je mohly eh, využívat jednak potenciální zadavatele veřejných zakázek, ale také účastníci, eh, kteří usilují o zakázku. Pokud eh, já si myslím, že tento postup je mnohem efektivnější než současná situace. Možná bychom to měli také demystifikovat. Investice do tohoto uh, bude nízká. Vy, vyžaduje se pouze internet, připojení na internet počítač a případně elektronický podpis, to je vše. Takže to bychom měli podporovat. Dále životní cyklus. Podle mého názoru je to věc, kterou bychom měli zavést eh, v rámci technických specifikací. V technických specifikacích to může být dobrovolné, ale při přidělování zakázky, a vy už jste to pochopili, eh, když se vyjadřovala komise, je to důležité v kontextu těch sociálních kritérií, Paní Weisberg. Kolegyně už tady není, ale vy to sdělíte. Cena je samozřejmě součástí e, hospodářsky nejvýhodnější nabídky, ale jak už jsem říkal, situace je komplexnější. Cena má velký význam v rámci kritérií, ale menší význam, pokud je celá ta situace komplexnější. Dále, žádali jste flexibilnější postup. Ano, k tomu jsem chtěl jasně říct jednu věc. Samozřejmě budeme na to muset ještě pracovat. Budeme muset eh, pracovat na právním zajištění eh, těchto koncepcí samozřejmě musíme se vyhnout tomu, abychom se nacházeli v nějakém prázdnou mezeře a musíme také zajistit možnost eh, nápravy, možnost odvolání. Snižování lhůt. Já jsem eh, takto postupoval pouze u elektronického zadávání. Já si totiž představuji, že jsem na místě malých a středních zakázek, které budou malých a středních podniků, které budou postupovat elektronicky. V rámci tohoto postupu je nutné splnit určité lhuty, ale nejde pouze eh, o to, že musíte něco poslat, ale jde o to, že musíte přemýšlet nad celou tou eh, situací, nad celou tou zakázkou. Když se vytvářejí například architektonické návrhy a tak dále, je nutná určitá lhůta. Eh, směrnice z roku 2000. Já se zaměřuji na tu směrnici z roku 2004 a jde mi o to, že v malých a středních podnicích není zase tolik zaměstnanců, ti budou potřebovat hodně času na to, aby si promysleli, zakázku a zareagovali na to co nejvíce, co nejlépe. Takže z toho důvodu navrhuji eh, prodloužení této lhůty. Slova may a shall. Někdy to slovo may je odůvodněné, ale já myslím, mám takový pocit, že je to pouze dobrý záměr, zatímco to shall už je závazek. Já tedy upřednostňuji shell, myslím si, že je to takové závaznější než may, ale uvidíme. Když říkáte may, znamená to, že také každý může postupovat, jak chce. Pan Konferty, děkuji za váš příspěvek. Zvláště jste se vyjadřoval k hospodářsky nejvýhodnější nabídce také k subdodavatelství, které by mělo být eh, správně upraveno. Dále kolegyně se vyjadřovala k vyhrazeným smlouvám. 17 hodin to je činnost, které bychom se rádi účastnili. Paní Stiller, ta už zde také není, to byl nejlepší příspěvek ze všech. Paní Koraca, ta tady už také není. Takže já už to nebudu prodlužovat. Paní Vajlerová, děkuji za to, že jste odpověděla panu Kožišníkovi ještě přede mnou a za to, že jste vlastně vyjádřila, v čem spočívá realita. S tím mohu souhlasit. Paní Gebert, skvělá práce, to jsem si poznamenal. Vyslechla jsem si také komisi a, jak jsem říkal, kolegové, Práce začíná nyní. Budou se předkládat pozměňovací návrhy, můžete mne kontaktovat. Nevím, zda to spadá do mých pravomocí, ale neměl bych nic proti tomu, aby se lhuta prodloužila. Chápu, že je to velice komplikovaná otázka, bude předkládáno hodně pozměňovacích návrhů k návrhům, které jsem měl já, i k těm odstavcům, kterých jsem se vůbec nedotýkal. Eh, štrasburský týden, to také znamená, že je velice obtížné pracovat na nějakém tématu, protože probíhají různá, různé zasedání, i když eh, je to jenom od dvou do pěti, ale proti prodloužení té lhuty bych v zásadě neměl, neměl bych nic proti. Děkuji. Děkuji za to, že eh, souhlasíte se spolupráci, bude to asi trvat ještě několik měsíců. Děkuji vám, Marku. Já jsem ještě nemohla, takže já si dovolím tě poděkovat za to, že jsi takovým velkým nadšením a elánem eh, bráníš práva pracujících a s tím, že říká, že to není v nesouladu s konkurenceschopností, úplně naopak, ale určitě eh, nás nepřekvapuje, že tady objevují určité ideologické eh, rozpory, takže je evidentní, že bude potřeba si nechat více času na to, aby se něčím pokusili ty rozdíly překlenout. 14.6. bude lhůta pro předkladání pozměňovacích návrhů. 9. a 10. července potom projednání pozměňovacích návrhů, ale to ještě probujeme na zkusce koordinátorů. Děkuji, já teď znovu předám své předsednické místo panu předsedovi Malcolmovi Harborovi. Uh, well, ladies and gentlemen, we have one more item Mr. waiting patiently. Dámy a pánové, máme před sebou ještě jednu zprávu. Pan Koferaty trpělivě čeká. Já bych rád poděkoval také panu Tarabelovi a e, děkuji mu za jeho velké nasazení a ještě budeme tu lhůtu zvažovat v rámci schůze koordinátorů. Kolegové, kteří nezůstávají na tu poslední zprávu, poprosil bych vás, abyste odešli, stišili se, abychom si mohli vyslechnout pana zpravodaje. Je to návrh stanoviska pro výbor, tedy eh, našeho výboru, na, eh, které se týká přiměřených, zajištěných a udržitelných penzí důchodu. Pan Kreutzmann odchází, ale doufám, že se vrátí. Paní Turenen je zde. Pan Stry je zde, a takže je tu skutečně dostatečný počet stínových zpravodajů a pana Kreutzmana přivlečeme zpátky. Pane Koferaty, máme trošičku spoždění. Prosím vás tedy, abyste stručně shrnul své stanovisko a potom vyzvu kolegy. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Několik kolegů, kteří se projevili jako hrdinové, se seznámili s celým, s tou zprávou pana Tarabely. A já chci jenom dodat ma, pár slov, která jsem již řekl, protože jsme již o této věci hovořili a protože nám dochází pracovní čas. Eh, chci tedy vyz, eh, zmínit ten obecný systém, ten kolegové již znají a k tomu chci eh, uvést pár doplňujících poznámek, které by mohly potom být které by potom mohly být zapracovány do stanoviska. Domnívám se, že první věc, která by měla být zapracována do textu, je zvláštní povaha či zvláštní rys a, to, a trend, který se v Evropě o, objevuje a tento trend se odvíjí od délky, průměrné délky života a z toho také plyne, že lidé pracují déle a odcházejí do důchodu později. Ti, kteří pracují, nejsou vždy vystaveny stejným podmínkám. Některá, některé práce v, ve výrobě, průmyslu, objektivně eh, je ta práce vyčerpávající a to je třeba vzít v potaz. Myslím si, že se Jenom takový banální příklad uvedu, že se můžeme stejně dívat na někoho, kdo pracuje v ocelárně eh, eh, s někým, kdo je eh, kdo pracuje u vysoké pece a s někým, kdo pracuje u v kanceláři, v kde je air conditioning a příjemné prostředí. Takže domnívám se, že toto by se mělo v těch penzijních systémech nějak odrazit. Eh, to je důležité z hlediska rovnosti a spravedlnosti, protože ten příklad, který jsem okázal, který jsem dal, všichni víme, že různé druhy zaměstnání vás různým způsobem unaví, opotřebují. To je jedna věc. Dále bych doporučil, to je, a následující. Na pracovním trhu evropských zemích eh, eh, narůstá počet eh, těch nestandardních pracovních smluv na rozdíl od těch smluv, které bývaly v minulosti. Jsou to většinou smlouvy na dobu určitou a smlouvy na sezónní práce, to je jenom jako příklad. A systém kapitalizace, ke kterému jsme přešli k těmto, v těchto případech, nám přináší problém. Jsou tady určité mezery, určitá prázdná místa, která nejsou ehm, v takovémto, eh, v takovémto zaměstnání řešena a ty peníze se jim potom nedostávají. Takže pokud má někdo smlouvu opakovaně na dobu určitou, ten může, co se týče těch příspěvků na pojištění, z kterého se pak odvíjí ten důchod, tam má určité prodlevy a to snižuje ten důchod. A mladí lidé, zejména ti, začínají um, svůj eh, pracovní život právě se smlouvami, které jsou krátkodobé, které patří mezi ty nestandardní smlouvy pracovní. Třetí problém ve všech evropských zemích, třeba že v některých je to tak více, ve všech evropských zemích vidíme práci v rámci šedé nebo černé ekonomiky, zaměstnávání lidí, kteří nejsou evropskými občany, pracují bez smlouvy a pracují také bez tedy právní ochrany příslušných předpisů. Je to ta neformální práce na černém trhu, tak jak se jí v minulosti říkalo. Tato práce, tuto práci dělávali evropští, evropští občané, a nyní jsou to neevropané. Nejenom, že je tato práce prováděna nelegálními pracovníky a také se zároveň nepřispívá na důchodové pojištění. To znamená, že tito lidé budou mít v budoucnosti problémy, nebudou mít důchod a navíc to podrývá celý systém důchodového pojištění, protože se za ně to pojištění neodvádí. Takže vyhýbání se odvádění těchto příspěvků je třeba řešit stejným způsobem, jako se snažíme vyrovnat s daňovými úniky. Za prvé, tito lidé nedostávají důchod. To je jeden problém, který z toho vyplývá. A druhý problém se týká přenositelnosti nebo naopak nemožnosti přenést důchod. Větší počet lidí pracuje v jedné zemi a tam odvádí příspěvky a potom se vrací na důchod do své domovské země. Ve Středomoří, když se podíváte na tyto země, tam bylo obvyklé, že lidé pracovali v jedné oblasti a potom se vraceli domů a tam čerpali důchod. Nyní vidíme změny těchto situacích. Vidíme tady eh, lidi z bývalého Sovětského svazu, eh, v severní Evropě například, v jižní a v jižní Evropě jsou to eh, Afričané a lidé z Asie. A při návratu domů by měli mít možnost odnést si to, co si spořili na penci sebou. Takže je potřeba mít přeshraniční pravidla k řešení takovýchto situací. Abychom toto mohli zajistit, je třeba, a tak je to také navrženo, přijmout. Je třeba přepracovat směrnici o penzijních fondech a o penzích, tak aby zde vznikla tato možnost, aby také lidé mohli spravovat své příspěvky na penze a to nejenom evropští občané, ale ti přistěhovalci, kteří jsou z, jině, z mimo Evropy. Již jsem říkal minule a v návaznosti na to, jak jste reagovali, tak jsem tyto věci zapracoval a vyslechnu si také připomínky, které eh, budete mít dnes a eh, bude zde také možnost předložit písemné pozměňovací návrhy. Děkuji za eh, to, že jste přednesl tyto svoje body a nyní prosím stínové paní Petikán. Já bych ráda poděkovala panu zpravodaji za kvalitní práci. Několik bodů. Za prvé, ano, měli bychom zdůraznit ty metody, které eh, motivují lidi, aby déle pracovali, protože to je klíčové pro stabilitu našich penzijních systémů. a je to také sdílená odpovědnost zaměstnanců a zaměstnavatelů, jakož i veřejného sektoru. Také jste zmiňoval několik specifických otázek, které bychom měli řešit, jednak ty smlouvy na krátkou dobu, na dobu určitou a jak jsou tyto smlouvy při, eh, přijímány nebo jak jsou, jak jsou prováděny, tak aby potom ta penze nebyla nepřiměřeně něžná eh, nízká, promiňte. Potom náročnost určité práce by měla se odrazit v věku odchodu do důchodu. Dále jsem také pro přenositelnost penzí, takže by neměly být nějakým způsobem snižovány z, těch, z toho, co si ten člověk vlastně uspořil. Potřebujeme harmonizaci minimální úrovně, minimální výše penzí na evropské úrovni, tak abychom zajistili přiměřenost důchodů Celá řada lidí pracuje v jiných členských zemích. My to chceme, my to podporujeme, ale to není nějaký jednoduché. Komise zvažovala různé možnosti opt-in při této harmonizaci, což může představovat určité riziko s čím, jak by ta celá situace dopadla a také eh, s tím, že by možno mohlo být nakládáno jinak se zaměstnanci podle toho, podle toho, pro koho pracují a v které zemi. Takže ty verze, varianty opt-in, tady bych byla velmi opatrná. Eh, důchody žen, vždycky ten důchod odráží délku uh, práce. Víme, že ženy mají nižší výdělky a častěji zůstávají doma jako pečovatele o děti a rodinu a to společně potom vede k nižším důchodům u žen a domnívám se, že bychom měli velmi seriózně toto zvaž, zvažovat, jakým způsobem je ta délka pracovního života odražena. A v neposlední řadě to je spíš eh, politický bod, hovoříme-li o eh, důchodové krizi, chci říci, že eh, důchodci nejsou jenom tvůrci krize, ale jsou také důležitými spotřebiteli. Děkuji, pan Krojcman. Já vám děkuji, pane předsedo. Evropský důchodový systém je pod velkým tlakem a to se v budoucnosti bude ještě prohlubovat. Já velmi vítám návrh zprávy pana Konferatyho. V zásadě eh, s ním mohu souhlasit. Nicméně na začátek si myslím, že bychom neměli zapomínat eh, také na současné ekonomické problémy a jak se projevují na životaschopnosti našich důchodových systémů. Přesto všechno se ale myslím, že ten prvořadý problém souvisí s eh, demografickými otázkami. Kromě toho víme, eh, že eh, bychom měli diverzifikovat zdroje příjmu pro důchodové systémy. Existují penzijní fondy, které, eh, do kterých odvádí relativně eh, nízký podíl svého příjmu a potom dostávají relativně, vysokou, eh, relativně vysoký důchod. Ale myslím si, že naším hlavním záměrem by mělo být přizpůsobení věku odchodu důchodu věku dožití. A přitom ta flexibilní, ta flexibilita by se měla zlepšovat. Pokud někdo chce eh, skončit s prací dříve a užít si dalšího důchodu, tak se tomu bude muset přizpůsobit a déle si spořit. Takže jsem proto, aby ten systém byl co nejvíce flexibilní. Kromě toho asi musíme myslet na nějaké výjimky pro těžkou fyzickou práci protože je jasné, že někdo, kdo celý život vykonával těžkou e, práci, nemůže pracovat až do 67 let, ale e, odbory by se to, tím měly zabývat. Ty eh, systémy by měly být flexibilnější by umožňovaly předčasný odchod do důchodu. RBC, RBZ je eh, odborový svaz v Německu, který eh, dbá na to, že je potřeba různým způsobem přizupovat k různým lidem a umožnit eh, jim, pokud budou chtít, předčasný odchod a nebo zohlednit namáhavost jejich práce. Rozhodně nemůžeme mít jedna pravidla, která budou vhodná pro všechny na závěr eh, bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu eh, připojištění. Pan konfederát by tento pilíř chtěl posílit, ale jakým způsobem to mi eh, z toho není úplně jasné. Jenom pokud chceme udržet současné úrovně důchodu, tak to bude samozřejmě potřeba. Chcete, tak si musíme že pracovní svět nebo trh práce bude velmi eh, jiný, než je dnes pro ty, kterým je dnes 30 eh, nebo 37. A eh, proto se těžko plánuje, kdy člověk vlastně bude odcházet do důchodu a kolik se na to bude muset uspořit. A proto bychom měli postupovat velmi opatrně v oblasti regulace, protože víme, že určité důchody nebo důchodové eh, kritéria jsou eh, neudržitelná v dlouhodobém výhledu. Nemůžeme stěžovat eh, také postavení podnikům, které poskytují zaměstnaneckou penzi. Každopádně si těším na další spolupráci. Uh, thank you very much, Mrs. Turunen. Děkuji, paní Turunen. I e, já děkuji panu zpravodaji. Ta velká debata o důchodech se týká dvou hlavních věcí, to je adekvátnost, tedy jestli důchod je dostatečný pro důstojný život, a druhý důležitý aspekt je udržitelnost e, důchodového systému jako takového. A v rámci této velké debaty my zelení máme eh, takový postoj, že jsme otevřeni reformám eh, důchodových systémů. tak, abychom zvládali eh, populační trendy, změny na pracovním trhu, ale současně je důležité, aby ty reformy byly sociálně spravedlivé a aby posilovaly společenskou solidaritu spíše než je oslabovaly. To je náš základní eh, přístup. Nemyslím si, že Evropa by měla eh, stanovovat věk odchodu důchodu, to rozhodně není evropskou kompetencí. A oni si nemyslím, že by se ty eh, důchodové věky měly dále zvyšovat, protože už jsou v některých zemích velmi vysoko. Další důležitá věc pro nás je to, že první pilíř, a my jsme rozhodně pro více pilířů, že ten první pilíř musí umožnit eh, život eh, bez chudoby, protože pro mnoho lidí je to jediný dostupný pilíř, kde si eh, nemohli připlácen. A už samotný tento první pilíř musí zaručit důstojný život. Vzhledem eh, k tomu, že jsme eh, výbor IMCO, tak bychom měli trošku posílit ty boty, které souvisí s naší prací, tedy že důchodci mají uh, určitá práva jako spotřebitelé, ta musíme posílit. Víme, že výbor pro zaměstnanost se bude zabývat těmi sociálními otázkami, takže druhý a třetí pilíř bychom také měli zohlednit. na pilíř si byl teď velmi postižen eh, eh, hospodářskou krizí. Některé penzijní fondy eh, měly krátkodobé investiční strategie, postihlo je to a ztratila 30 své hodnoty. Takže musíme hledat pobítky, abychom eh, penzijní fondy motivovali k dlouhodobějším investičním strategiím. A další konkrétní věc, o které se hodně diskutuje, to je daň z finančních transakcí. Parlament eh, rozhodl o tom, eh, že penzijní fondy z toho budou vyňaty, takže o nich se nehlasovalo. Ale i já si myslím, že u penzijních fondů bychom měli podporovat ten dlouhodobější, tu dlouhodobější perspektivu Možná ale existují i jiné pobídky, než je daň z finančních transakcí, která je velmi kontroverzní. Druhá věc. Které pro mě důležitá, je to, že eh, ty investice z penzijních fondů by měly být sociálně a ekologicky odpovědné. Já jsem si kontrolovala portfolia některých eh, hlavních dánských penzijních fondů a ne vždycky investují eh, velmi zodpovědně. Takže i s tím bychom rád něco udělali. Dále potřeba zlepšit transparentnost pro spotřebitel, zejména na třetím pilíři, to jsou ty kapitálové fondy, tak, aby eh, zákazníci byli informovaní, když se rozhodují o těchto otázkách. Potom musíme mít ochranu před bankroty fondů a, jak už bylo řečeno, Přenositelnost eh, druhého pilíře to je zásadní věc. Možná, že bychom o tom mohli o bodu 7 eh, napsat něco více. Například eh, možnost, aby pracovníci si přímo mohli vzít sebou ten důchod dalšímu zaměstnavateli, anebo aby měli ně, existoval nějaký monitorovací systém, když jste pracoval v několika zemích a chcete si se skoordinovat eh, pobírání důchodu z těch více zemí, tak eh, by k tomu měl být nějaký napomocný systém. A potom kapitálová přiměřenost. I to je důležité pro penzijní fondy, protože penzijní fondy musí mít nějaký nárazník. V případě krizí. Jinak tu zprávu velmi vítáme, souhlasíme s podstatnou eh, částí co, toho, co už, co už tam je. Děkuji vám eh, za eh, vaše připomínky. Myslím, že bychom, máte pravdu v tom, že je potřeba důraznit eh, věci, které souvisejí s, naší, s naším výborem. Pan Dion, já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodajovi. Jenom několik rychlých poznámek. Pan zpravodaj říkal, že je potřeba k tomu mít pozitivní přístup, Eh, který mě spočívá v tom, že musíme pozbuzovat lidi, aby déle pracovali. U nás eh, také v Nizozemsku stoupá nezaměstnanost, eh, těžko se hledá práce. Naposledy, když jsme se o tom eh, bavili, tak jsme si říkali, že nemá cenu zacházet do velkých podrobností, protože to není úplně v naší působnosti. Bodu číslo 6. Ten je trochu vágně sformulován. Já souhlasím s tím, že musí mít více pilířů. bylo tady řečeno, že už ty důchody z prvního pilíře musí zajistit důstojný život, zatímco druhý pilíř se e, od nich liší. Dále jde o e, kapitálovou přiměřenost. My si nemyslíme, že by se to mělo odvíjet od požadavku Solvency 2, protože u některých zemí by to potom bylo úplně eh, neutřitelné. Ale každopádně se k tomu musíme nějakým způsobem vyjádřit. A předposlední bod se týká přenositelnosti penzijních práv. Ta přenositelnost souvisí s daněmi, to je jedna věc, protože je možné tyto odvody se odečítat z daní a potom se platí daň z důchodu. Třeba v jiné zemi musíme vymyslet nějaký systém, jak to skoordinovat. A dále, a to na to se stěžuje řada penzijních fondů, protože se ty druhopilířové důchodové systémy tak liší, tak se to velmi obtížně porovnává. Hlavně ty kapitálové a systémy, na rozdíl od těch příspěvkových. Těžko se vypočítává jejich eh, hodnota pro nějaké srovnání. Proto si myslím, že Komise by měla předložit nějaké konkrétní návrhy, jak by to prakticky mělo probíhat, tyto kalkulace a přechody mezi systémy, takže bych o to chtěla eh, požádat. Už jsme tady žádali o ten monitorovací systém, který by nám umožnil si udělat přehled o tom, jak to kde funguje. A také souhlasím s tím, co říkala paní Turn o tom třetím pilíři, o informování eh, spotřebitelů, aby věděli, jaká jsou rizika, aby měli jasno o investičních strategiích. Je možné, že jednou dostanete nižší penze, než jste čekali a otázka je, co s tím. Paní Gepard, eh, poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. Diskuse, kterou jsme tady právě slyšeli, ukazuje, že důchodové systémy členských států se od sebe velmi liší a proto odpovědi eh, se budou také lišit na ty jednotlivé otázky a eh, to bychom měli mít neustále na patrnosti. Návrh pana Koferatyho, abychom zvláštní hodnotu nebo zvláštní váhu kladli na první pilíř, je nejdůležitější, protože to eh, je ten pilíř, který se má postarat o to, aby každý člověk i ve vysokém věku měl pokryté všechny základní potřeby. To je podle mě úplně rozhodující v mnoha. Eh, no, spousta zaměstnavatelů žádné nepřispívá na důchody, a třetí pilíř to je soukromé penzijní připojištění. Kdo si to vůbec může eh, dnes eh, dovolit, ten, kdo peníze eh, má, tak možná, ale velmi často ženy, velmi často, které vykonávají špatně placenou práci, se vůbec nemohou dovolit ještě něco odvádět bokem, protože to jsou kolikrát ženy, které mají nějaký úplně symbolický plat ve výši tisíc euro, ty nemají nějakou možnost si ještě spořit eh, navíc. Takže eh, ti, kteří by tuto dodatečnou penzi potřebovali nejvíce, si to ani nemůžou dovolit. A já souhlasím s tím přístupem říci, první pilíř je nejdůležitější a musí zajistit základní potřeby. A druhá věc, eh, ta se týká toho, co říkal Sergio, tom, eh, s tím v souvislosti s věkem odchodu důchodu, podle mě skutečně to musí být flexibilní, protože jsou lidé, který, kteří pracují eh, v profesích, které jsou velmi tělesně eh, namáhavé, kteří nemohou pracovat až do 67, jako ani nemůžou pracovat do 65, spíše by měli odcházet do, věku, do důchodu 60. Ale pak jsou lidé, kteří mají zaměstnání, která je psychicky tělesně méně náročná, ty klidně mohou pracovat klidně, jak říkají, i do 70. A proč také ne, pokud chtějí? Myslím, že bychom měli zohlednit životní eh, situace, ve kterých se lidé nacházejí, pokud ale v některých zemích je věk odchodu do 60, eh, tak eh, je to jenom Eh, tak je to vlastně zbytečná diskuse, protože eh, kolikrát víme, že hm, ve starším věku už je ani žádný zaměstnavatel nezaměstná. A možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, podpořit to, aby ty podniky které více zaměstnávají nebo nadprůměrně eh, zaměstnávají eh, lidi, jim je více než 55 let, potom byli nějakým způsobem daňově eh, zvýhodnění. Možná, že i tady bychom to mohli vzít v úvahu a odměnili podniky za sociální zodpovědnost. i paní Tykaninen, i Serge ve své zprávě, se zmiňují o tom, že postavení žen je v této oblasti velmi eh, problematické. Eh, chudoba ve stáří se dotýká zejména žen a ta vyplývá z průběhu eh, jejich života nebo ze zaměstnanecké eh, historie. Velmi často ženy eh, zůstávají doma, potom přijdou partnera a ve stáří to dopadne tak, že existuje velký rozdíl mezi příjmem mužů a eh, příjmem žen. Přitom i kolikrát mohli vykonávat stejnou práci. A proti tomu bychom měli eh, bojovat. Uh, oh, Děkuji. Stínový zpravodaj zde není, takže bych tomu možná mohlo něco stručně dodat já, pokud to koordinátorům nevadí. Takže za prvé bych chtěl zareagovat na to, co říkala kolegyně, a sice to, že bychom se měli zaměřit na ty, o kterých víme, že jsou aktivními občany na trhu Jsou to otázky, kterým eh, evropští občané čelí, když vykonávají své právo mobility eh, v Evropě a týká se to druhého pilíře. Chtěl bych připomenout to, co jsme projednávali v rámci horizontu 2020. Týká se to například vědců, univerzitních eh, vědců a pracovníků, kteří musí spoléhat na penze z prvního pilíře v některých zemích. A to jim brání využít některých možností, které se jim nabízí a cestovat protože jinak je pro ně opravdu velice nevýhodné eh, opustit eh, režim, penzijní režim, do kterého spadají a eh, odjet na jinou univerzitu. Takže to je velký problém pro osoby, které se chtějí pohybovat a mm, rozvíjet tak svoji kariéru. My jim chceme pomoci a umožnit jim cestovat do jiných zemí. Chceme jim umožnit, aby využili co nejlépe svých schopností a toto je tak závažný problém, že DG Research dokonce podporuje vytvoření zvláštního penzijního režimu pro evropské vědce. To by byl velice drakonický krok, ale zároveň to naznačuje, jak velký problém s tím souvisí. A já myslím, že eh, existují také výhody pro ty, kteří chtějí částečně pracovat ve veřejném a částečně v soukromém sektoru. A to je také otázka mobility. Je to věc, která je důležitá pro společnost, je to důležité pro sdílení eh, zkušeností, pro rozvoj a pro evropskou ekonomiku jako takovou. Já si myslím, že my, kteří máme podporovat jednotný trh pro spotřebitele a evropské občany, musíme zareagovat. Musíme uznat, že tady existuje opravdový problém. Ten znevýhodňuje některé skupiny občanů, o které my se máme starat. A poslední věc navazuje na uh, zkušenost, kterou mám s italským penzijním systémem. Možná to zaujíme pana Konferatyho. Jeden člověk, kterého znám, pracoval v Itálii více než 10 let a poté bohužel eh, závažně onemocněl a nebyl schopen pokračovat v práci. Vrátil se tedy zpět do Spojeného království. Bylo pro ně nemožné uh, získat si získat penzi, na kterou měl nárok. Já jsem použil systém Solvit a systém Solvit to za něj vyřešil. Je to věc, která byla publikována v britském uh, věstníku Solvit On se totiž snažil rok eh, zkontaktovat italské orgány, aby mu zaplatili. A šest týdnů poté, co se to objevilo na Solvitu, začal platby z Itálie dostávat, takže se otázka vyřešila. To ukazuje problémy, kterým čelí někteří lidé, mají nároky v rámci prvního pilíře a já si myslím, že my v rámci našeho výboru bychom měli předložit eh, pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Mně se líbilo to, co kolegyně říkala o výměně informací, ale je jasné, že Solvit existuje právě proto, aby řešil tento typ problémů, které naši občané mohou mít, ať už mají nárok na jakékoliv penze. Takže já myslím, že bychom mohli předložit návrhy, které by se toho týkalo. Takže děkuji vám. Nemáme tady nikoho z DG Employment, kdo by nám odpověděl. Takže předávám slovo panu Konferatimu. Prosím, stručně to uzavřete, protože budeme muset začít eh, zasedání koordinátorů v půl šesté. Máte dvě minuty maximálně dvě minuty. Jinak eh, na vás budou koordinátoři naštvaní. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat kolegům za komentáře a návrhy, které zmiňovali. Ještě nad rámec toho, co zaznělo už minule. Já bych chtěl pouze stručně si několik věcí. Chci připomenout kolegům, že Evropská unie nemá legislativní pravomoci, pokud jde o penzijní režimy. To spadá do odpovědnosti jednotlivých členských států. My musíme pouze e, dělat to, že vytvoříme kritéria, pomocí kterých celý ten systém bude uniformnější. Tím způsobem budeme moci zaručit e, udržitelnost penzijních systémů a kromě toho také zajistíme, že to celé bude fungovat. Znamená to, že my společně s jinými výbory Možná budeme muset eh, hledět trochu více do budoucnosti, než tomu bylo v minulosti. Tento návrh, respektive uvedu příklad. Já jsem to tentokrát eh, nezmiňoval podrobně, protože jsem to zmiňoval už minule, ale čelíme tady jednomu problému, který může být opravdu velice dramatický pro miliony žen v celé Evropě. A to z toho důvodu, že Každý eh, mění penzijní systémy a to vede k tomu, že celkově to bude záviset na příspěvcích, které budou zaplaceny do systému. Ženy například eh, odchází na mateřskou dovolenou, dále vykonávají různé pečovatelské činnosti a eh, dostávají menší plat. Když to hledníte také to, že žijí déle než muži, v tom případě se to celé brutálně komplikuje. Ženy potom mají nárok na nízké penze a má to negativní dopad na celý jejich život. To je věc, kterou bychom se my měli snažit spravit. Musíme zapracovat změny do celého systému v rámci prvního pilíře. Já samozřejmě vím, jak užitečné mohou být pilíře 2 a 3, to já nijak nepopírám, ale Nebudeme moci nabídnout pozitivní perspektivu nikomu v případě, že se nám nepodaří v rámci prvního pilíře zajistit, že lidé po 30 nebo 40 letech eh, nespadnou, zpět do, nespadnou do chudoby. Děkuji, děkuji, že jste se podělil o vaše zkušenosti. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 12. června v 12 hodin. 10. července se bude